Dobrý den, posaďte se prosím vás, abychom mohli začít. Dobrý den. A vítejte na našem prvním zasedání, zasedání tohoto výboru. Po prázdninách nejprve formality vyřídíme, což je přijetí eh, programu jednání. Chtěla jsem udělat sdělení předsedkyně až poté, co tady budeme mít eh, jednání s prezidentem Euroskupiny, takže sdělení předsedkyně přijdou eh, na pořad až potom. Jinak náš pořad je tedy tímto schválen. Eh, máme tady také schválení zápisu z července, z 8. 9. července. Také je budu považovat za schválené, měli jste k dispozici jako obvykle. Takže i za to děkuji a nyní můžeme tedy rovnou přejít ke slyšení s předsedou Euroskupiny Jorenem Dijsselblemem. Je to další v eh, řadě našich eh, dialogů o hospodářské situaci. V současnosti se zaměřujeme na doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru. Toto eh, je zejména zaměřeno na řešení strukturálních problémů v zemích eurozóny v rámci cyklu 2013. Eh, Tato doporučení byla přijata radou v červenci. A je tady i příslušný eh, minister, který nám eh, k tomu něco řekne. Pan ehm, Dijsselblem je tady už po třetí, pravidelně chodí na tento hospodářský dialog a určitě Eh, přijde i příště, až budeme hovořit o, až budeme hovořit o Kypru, už jste mezi námi jako starý známý a já vám hned předávám slovo, abyste na úvod řekl několik slov k těm eh, doporučením pro jednotlivé země. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, vážení členové tohoto výboru, děkuji za příležitost si s vámi vyměnit názory. Tentokrát jde o provádění evropského semestru a doporučení pro jednotlivé země eurozóny. V mém prvním vystoupení před vaším výborem jsem eh, vám popsal svůj cíl přejít od krizového řízení k zásadnějším strukturálním reformám, které jsou nezbytné pro posílení naší ekonomiky a fungování eurozóny. Ještě pořád máme před sebou dlouhý kus cesty, ale já jsem rád, že postupujeme dopředu po cestě směrem k té strukturovanější debatě, kterou potřebujeme. Doporučení pro jednotlivé země eurozóny byla schválena na euroskupině před prázdninami, byla také přijata jednomyslně čínskými státy. Jsou tam uvedeny klíčové oblasti, kde je potřeba dosáhnout pokroku, takže já to jenom ve stručnosti zhrnu. Eh, Nejprve jde o posílení eh, dohledu v eurozóně a koordinaci a monitorování reform tím, že je potřeba zajistit koherentnost, provázanost eh, hospodářských politik. Za druhé je to monitoring a koordinace v eurozóně eh, fiskálních politik, tak, aby vznikly prorůstové diferencionové politiky. Za třetí jde o vyhodnocení příčin pro ty rozdíly v úvěrových eh, sazbách, eh, což vede ke fragmentaci vnitřního trhu. Je potřeba toto, tento trend překonat. A za čtvrté, to je doporučení týkající se eh, rozpočtové konsolidace u bank, u bilance bank, tak, abychom zabránili zase segmentaci vnitřního trhu a na pravily uvěrování pro ekonomické subjekty. Páté doporučení se týká plánu na hospodářské reformy. Tam se říká, že prioritu by měly, měla mít koordinace ex ante těch důležitých hospodářských eh, reform ve členských státech. A poslední je šesté doporučení se týká důsledků krize, zejména eh, nezaměstnanost mladých. Tato doporučení jsou plně konsistentní s prioritami euroskupiny a já věřím tomu, že ty základní stavební kameny již existují a že můžeme úspěšně eh, pokračovat v implementaci. Sixpacks již vytváří podmínky pro dozor a koordinaci hospodářských politik eh, členských států, zejména se to týká eh, eurozóny, samozřejmě, ale že ty makroekonomické problémy je potřeba dále řešit Euroskupina dále zkoumá zprávu Evropské komise o takzvaných varováních tam, kde vznikají hospodářské nerovnováhy ve členských státech. Velmi pečlivě budeme monitorovat opatření na odstraňování těchto nerovnováh tam, kde došlo k nadměrným eh, nerovnováhám ve členských státech. Tento proces eh, poukazuje na adaptace, kterými naše ekonomiky ještě procházejí. Je potřeba to tempo udržet. Je také potřeba udržet tempo reform na pracovních trzích. Tupac eh, je legislativa, která eh, zopla platnost eh, později a která bude klíčová pro zlepšení dohledu ve členských státech. Týká se to ekonomického plánovacího rozpočtového procesu. Návrhy rozpočtu se teď připravují ve členských státech na základě nezávislých prognóz budou prověřeny komisí ve světle specifických doporučení pro jednotlivé země, ale také ve světle eh, paktu růstu a stability a eh, postupu v případě nadměrného eh, schodku. V případě nesouladu s tímto plánem členské státy, kterých se to bude týkat, budou požádány, aby revidovali své plány během podzimu. Stanovisko Evropské komise k těmto rozpočtovým návrhům budou pečlivě zváženy na půdě euroskupiny. Já mám naplánovanou diskuzi s ministry o těchto věcech na zasedání ministrů financí v listopadu. Názory euroskupiny tedy mohou být zohledněny eh, v tom procesu finalizace národních rozpočtů před koncem roku usnadnění uvěrování pro malé a středně velké podniky, aby mohly produktivně investovat eh, do dalšího rozvoje. To je asi klíčové pro všechny naše ekonomiky. A není žádným tajemstvím, že úspěšné malé podniky jsou nezbytné pro hospodářské oživení a hospodářský růst. Evropská investiční banka má důležitou eh, roli po kapitálovém navýšení, ke kterému došlo na jaře. Měla by tedy posílit eh, poskytování podpory malým a středně velkým podnikům v Unii. Byla založena skupina odborníků, eh, a sice v květnu, která by měla pomoci financování infrastruktury a pomoci malých a středně velkých podniků. A tento bod bude také na eh, programu jednání ministrů financí v Vilniusu. Další kroky Evropské styční banky probíhají v úzké spolupráci s komisí a také s ECB. Mělo by se diskutovat o tom, jak je možné zlepšit financování malých a středně velkých podniků. A další diskuze o následných krocech také budou na programu Ecofinu v září. Tyto iniciativy budou důležité při řešení problémů, se kterými se malé a středně velké podniky potýkají ale jde také o dokončení úplné bankovní unie, která by měla zajistit dlouhodobou stabilitu finančního sektoru. Měli bychom zabránit fragmentaci finančních trhů a zase umožnit normální uvěrování prostřednictvím bank. Je potřeba dosáhnout pokroku všech těch relevantních otázek, které eh, ještě chybějí vyřešit do dokončení eh, bankovní unie. Musíme mít manuál pro eh, tento také C a D4, což je důležité pro to, aby banky měly dostatečné rezervy pro pokrytí případných ztrát. Já doufám, že eh, naše spolupráce bude konstruktivní, abychom mohli eh, rychle eh, také dokončit projednávání směrnice o záchraně bank a o dalších důležitých nástrojích, likvidace bank, Eh, pokud bude dobře regulována, bude chránit zájmy daňových poplatníků. Musíme mít pořadí, které bude stanovovat, eh, kdo se bude podílet na likvidaci banka, do jaké míry. Je potřeba také schválit jednotný eh, mechanismus dohledu, který by měl být dotožen do konce a platit od příštího roku. Tento mechanismus má převzít dohled nad největšími bankami v Evropě a má dohlížet na implementaci toho jednotného, jednotných pravidel. To by mělo zvýšit důvěru a efektivnost při řešení přeshraničních případů. Je to nezbytné, neodmyslitelné pro ekonomické oživení v eurozóně. Předtím, než SSM eh, bude eh, úplně fungovat, eh, bude ECB společně s EBA provádět koordinaci, pokud by došlo k nějakým kapitálovým nedostatkům u některé z bank, která bude pod dohledem, tak eh, budeme aplikovat princip toho, že mm, se na případných ztrátách budou podílet ti, kteří mají největší prospěch se nadměrného, nadměrných rizik. My jsme rádi, že už máme od léta rekapitalizační nástroj, Detaily ale budou známy teprve, až bude finalizována směrnice BRPD a, a víme, že tyto nástroje musí schvalování v pořadí, aby dobře, takovém, aby dobře fungovaly, aby byly provázané. Je evidentní, že musí být přijata ještě da, řada kroků pro dobré fungování SSM. Já jsem rád, že teď máme před sebou dobrý návrh, který nám umožní diskutovat o regulaci, která povede k ehm, ustanovení příslušných orgánů pro likvidaci bank. Je evidentní, že to vyjednávání bude velmi náročné, takže bychom neměli ztrácet ze zřetele náš cíl, což je to, že potřebujeme mít mechanismus, který umožní včasné, řádno, včasnou řádnou likvidaci institucí, které se dostaly do problému, které budou, což bude redukovat náklady na jejich likvidaci, urychlí to celý proces a bude to chránit naše daňové poplatníky. Vážení eh, poslanci, paní předsedkyně, ještě než budu odpovídat na vaše otázky, tak bych chtěl říct několik slov k řeckému programu, o kterém se minimálně v médiích hodně diskutovalo follows. Já vidím tu situaci následujícím způsobem. Poslední revize řeckého programu proběhla v červenci. Dospěli jsme k závěru, že tento program plní a ekonomická situace této země se zlepšuje. Řecká ekonomika očekává návrat k růstu někde na začátku příštího roku a řecké orgány dělají vše proto, aby v těchto těžkých podmínkách eh, obnovili fiskální stabilitu a realizovali strukturální reformy, tak aby zlepšili konkurenceschopnost hospodářství. Samozřejmě, že potřebujeme další kroky, další úsilí, především v oblasti reformy veřejného sektoru a v oblasti daní a zprávy daní. Druhá revize tohoto programu proběhne v tomto měsíci a jakmile bude dokončena, bude mít aktualizovaný obrázek realizace celého programu, včetně financování stávajícího programu. A samozřejmě, že to bude i na našem programu v následující měsíci a budeme se snažit finalizovat tuto část tohoto procesu v listopadu. Pokud jde o třetí program, pro Řecko a potenciál v této oblasti i přes pokrok, který jsme zaznamenali. My prostě si myslíme, že ty problémy Řecka do roku 2014 celkově ještě nevyřešíme. Je realistické předpokládat, že budeme potřebovat další podporu v této oblasti ještě nad rámec stávajícího programu. V tomto kontextu Euroskupina jasně řekla, že je odhodlána poskytovat dostatečnou adekvátní podporu Řecku v průběhu stávajícího programu nad rámec samozřejmě, než se DES dostane na úroveň trhu. Samozřejmě, že předpokládáme, že Hřecko bude plnit své podmínky a budeme schopni hodnotit výsledky až někde v průběhu roku 2014. A na závěr. V médiích proběhlo hodně spekulací ohledně potřeby, řekněme, další redukce dluhu. Rád bych řekl, že Euroskupina se dohodla na dalších dodatečných opatřeních v loňském roce, pokud to bude zapotřebí, například další redukce úroků při poskytování dluhů této země. Dále je to kofinancování evropských fondů, pokud Řecko splní konkrétní podmínky, které byly stanoveny které například to znamená primární přebytek roční a plné, plná realizace podmínek tohoto programu. My nebudeme schopni zhodnotit plnění těchto podmínek a vš do to znamená před dubnem příštího roku. Na tomto harmonogramu jsme se loni v prosinci dohodli. No a to znamená, že nejdříve v Dubnu budeme schopni zhodnotit pokrok v rámci tohoto programu, jakož i rozvoj v oblasti udržitelnosti dluhu. Spekulace v tomto období podle mého názoru ničemu nenapomáhají. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a nyní jsem připraven odpovědět na vaše dotazy. <coughs> Uh, děkujeme, říká paní předsedkyně, a děkujeme opravdu za toto nastínění některých problematických bodů. My samozřejmě očekáváme hlasování o SSM příští týden. Doufáme, že se to povede. Očekáváme zatím ještě konečné znění dohody z ECB ohledně výměny informací. Ovšem, pokud vím, došlo k pokroku této problematice a rovněž v triálogu jsme pokročili, pokud jde o směrnici která se zabývá likvidací a řešením problémů bank. Včera proběhl další triálog a já o tom budu informovat za chviličku. Důležitou součástí mechanismu SSM je hodnocení kvality aktiv ECB. Očekáváme, že k tomu dojde v brzké době. Slyšela jsem, že došlo k určitému tlaku proti zapojení soukromého sektoru do této aktivity, nebo alespoň, aby teda došlo k takovému plnohodnotnému zapojení privátního sektoru do některých semestrů to hodnocení určitých semestrů. A proto jsem se chtěla zeptat, zda máte už určité informace o mm, této problematice zda jste o tom hovořili na euroskupině, nebo máte nějaký soukromý postoj k tomu. My si myslíme, že mezinárodní společenství opravdu očekává plnohodnotné a hloubkové zapojení privátního sektoru do tohoto hodnocení, protože prostě my víme, jak vypadá stávající situace, co máme na stole a chceme prostě se jaksi odpíchnout do budoucna. To znamená, že udělali jsme to v některých zemích, vidíme, že to přineslo určité ovoce. My samozřejmě nechceme nějak tlačit na ECB, ovšem myslíme si, že bychom měli jít tímto směrem, tak jak to očekávají mezinárodní trhy. Možná k této poznámce byste se mohli ještě vyjádřit, než se dostaneme k otázkám a odpovědím. Děkuji za tento dotaz, paní předsedkyně. Ano, já si myslím, že je velice důležité, pokud je o bankovní unii, abychom začali správným směrem, správným krokem. To bude na podzim v příštím roce, když teda začne ECB opravdu eh, provádět dohled nad největšími bankami. Tam budeme potřebovat skutečně důkladné hodnocení, rozvahy, dvě části, to znamená znamená, jednak je to hodnocení aktiv a um, zátěžové texty ECB a i EBI e musí provádět tyto testy, to je jasné. Musí to být samozřejmě hloubková eh, činnost a pokud je o kvalitu, kvalitu této revize, tak samozřejmě tam musí být tam nesmí být žádných pochyb. Z praktického hlediska je rovněž důležité Čeká nás tam ještě hodně práce a potřebujeme v této oblasti zapojení soukromého sektoru. Čili z praktického hlediska si myslím, že je zásadní, aby se soukromý sektor zapojil do tohoto cvičení. My jsme O tom ještě neho, ne, nehovořili na půdě euroskupiny. Já si nemyslím osobně, že ten způsob, jak hodnocení rozmahy bude organizován, že by to mělo být předmětem politické diskuze či politického nátlaku. Myslím si, že by to mělo být nezávislé cvičení, hloubkové cvičení a samozřejmě s ne, mm, opravdu s, s, s nesmírně kvalitním hodnocením a dobrým základem je právě dobrý začátek bankovní unie. Děkuji, děkuji za toto ujištění, říká paní předsedkyně. Uvidíme. Doufám, že kolegové rovněž budou spokojeni a nyní se dostaneme k otázkám odpovědí. Máme zde nové členy, kteří se chtějí zúčastnit naší rozprávy. Podmínky. Pět minut máte na odpovědi na otázku nebo, od, nebo otázky a odpověď, čili pokud budete mít pět minut, které věnujete na své vystoupení, tak prostě žádná odpověď nebude následovat. Pokud ovšem budete struční, budete mít možnost se ještě vrátit s dodatečným dotazem, ovšem pokud to bude někde v posledních 30 vteřinách, tak prostě zřejmě žádnou odpověď stejně nedostanete. Čili je na vás, jak se budete sami hospodařit s tímto časem. Uvidíme, jak nám to půjde. Obecně řečeno se nám to většinou daří. A první otázka za EP. P. Corin Wertmann úkol. Ano, děkuji za slovo. Já jsem zpravodajkou šesti balíčků i sixpacku. Ráda bych poděkovala Euroskupině za odpovědnost v oblasti realizace těchto specifických doporučení pro jednotlivé země, protože jelikož ty Reformy jsou důležité pro ekonomickou obnovu a pracovní místa a my se dostáváme do takového opravdu zajímavého období. V, na, v letošním roce komise bude hodnotit rozpočty, včetně našeho nizozemského rozpočtu a jsem ráda, že jste se zmínil o tom, že i vy Euroskupina opravdu aktivně zasáhne do těchto doporučení, protože realizace reform je zásadní. Otázka. Bankovní unie. V letošním roce, ještě předtím, než dojde k dohledu ze strany ECB, mm, mluvil jste o revizi, o hodnocení aktiv, nemělo by to být cvičení politické. Jak zajistíte to, aby toto cvičení skutečně bylo nezávislou aktivitou, protože to je na vás. Musíte zajistit, aby to byla nezávislá činnost do toho hodnocení a když dojde k tomu, že ta banka prostě nebude plně, když zjistíme, že upadá, že není v pořádku, jsou tam plány pro přímou rekapitalizaci takové banky, ovšem, kdy k tomu dojde? kdy bude takový plán využit. Vy jste se vždycky zmínil, um, jste vždycky mluvil o tom, že investoři musí zaplatit, čili jakým způsobem to proběhne a kdy ESM, mechaniz, SSM, mechanismus by se využil v tomto případě. Ano, my jsme teda připraveni k tomuto kroku, ovšem kdy k tomu dojde. A poslední otázka, mechanismus eh, řešení problému bank. Jsem ráda, že podporujete návrh komise, protože tak jsem alespoň pochopila vaše poznámky, ovšem média, veřejné mínění mluví o tom, že jeden z velice důležitých ministrů financí je proti tom, té části SRM protože proti tomu, že je to jednotný mechanismus. Ovšem já si myslím, tak jak, to, jak se o tom zmínil pan předseda Draghi, že je to zásadní pilíř bankovní unie, to znamená, že je to jednotný mechanismus. Co uděláte v tomto směru a myslíte si, že se nám povede prosadit návrh komise i na radě ministru ECOFIN a i v rámci euroskupiny? Děkuji za slovo. Promiňte, tak dobře. Budu pokračovat anglicky, abyste si nemuseli nasadit sluchátka. Mnoho otázek, ano, správně jste se zmínila o tom, že my, jakožto Euroskupina, skutečně v následujících měsících, především v listopadu, uděláme, budeme se věnovat právě návrhům rozpočtu, návrhu komise, konkrétní návrhu pro jednotlivé země a zveřejníme ehm, v listopadu závěry za naší stranu, pokud je o bankovní unii. Většina těch stavebních bloků bankovní unie se projednává samozřejmě na radě ECOFIN mezi mm, předsedou ECOFINu, parlamentu, komise. Čili ty hlavní prvky nebo hlavní možnost, nebo řekněme, samozřejmě zájmy eurozóny jsou obrovské v tomto ohledu, čili bude probíhat úzká spolupráce mezi námi, Euroskupinou a ECOFINem, ECB a mm, jejich, no, samozřejmě guvernéra. Požádáme, aby nás informovali o tom, jak bude probíhat tento proces hodnocení ehm, rozvahy a kvality aktiv a tak dále. A samozřejmě, že obavy v této oblasti nejenom pro nás, celé veřej, veřejného mínění a tak dále, to je zásadní. Je to otázka důvěry, je to proces závažný, je to proces, který musí probíhat nezávislým způsobem, nesmírně kvalitním způsobem. Čili nejsem si jistý ještě, v jakém, ve kterém okamžiku guvernér ECB poskytne tyto informace o organizování této aktivity, ovšem očekáváme to opravdu brzo. A Možná závěrem, výsledkem bude to, že některé banky budou potřebovat další rekapitalizaci. Obvykle to probíhá tak, že banka nejprve požádá o další finanční prostředky z kapitálových trhů nebo o restrukturalizaci dané společnosti, čili nejprve bude ta odpovědnost za celou situaci na straně banky předtím, než dojde k nějakým veřejnoprávním zásahům, pomoci a tak dále. Víte, že zde máme pravidla, pokud jde o minimální pravidla ohledně um, pomoci a tak dále, které se musí aplikovat. Dále jsou to národní plány pro řešení problémů bank v některých zemích, že máme k dispozici. To mohou být takzvané ty backstopy na národní úrovni. Ovšem toto je přechodné období využití přímé rekapitalizace v tomto přechodném období, v tomto období revize kvality aktiv by bylo velice obtížné. Například jedna z podmínek pro využití přímé rekapitalizace z mechanismu ESM je následující. ECB už muselo zahájit dohled. Ovšem k tomu dojde až v říjnu příštího roku, čili i časově nám to bohužel nesedí. A dále Jistě víte, milé, teda přímá rekapitalizace by byla uplatněna v konkrétním případě banky, tak jsou tam ještě další podmínky, které musí být splněny. Jedna z takových podmínek je to, že došlo k vyčerpání v rámci BRRD, která již, které, tento mechanismus již byl uplatněn, to znamená, že ta pomoc již byla uplatněna. Přímá rekapitalizace je k dispozici, bude to poslední záchrana, ovšem předtím musí být aplikovány striktní konkrétní podmínky, než dojde k uplatnění této pomoci. Děkuji. To je, myslím, dobrý úvod na něco, co přijde později. A nyní ještě Elisa Ferrera. Promluvím portugalsky. Děkuji vám, pane Dejselblume, že jste mezi námi, že jste k nám zavítal. Moje otázka se týká nového stádia evropského semestru, nové požadavky, jež jsou ukládány zemím, často nové povinnosti a ta doporučení rovněž znamenají nové závazky, nové povinnosti a doposud eh, se zdá, že doporučení nikdy nedosáhnou svého cíle, těch prognóz. Přes doporučení nemáme růst, nemáme lepší zaměstnanost a ani zadluženost se nezlepšuje. Ono je to dost eh, demoralizující pro tu konkrétní zemi i pro její občany, která se například snaží držet těchto doporučení, splňuje vše, co je jí uloženo a přesto se investoři stahují, hospodářství oproti očekávání neroste a spadáme do druhé krize někdy. Takže moje otázka zní, s těmi novými pravomocemi, které e, jsou přenášeny. Bude to vyhodnocení kvality těch doporučení dostatečně hloubkové k tomu, aby se vše poměřovalo nikoli pouze teorií, ale konkrétními potenciálními výsledky. Tedy z data doporučení budou reálnější, budou prověřená a zda budou odpovídat tomu, čeho si žádáme. Zatím se vše řídí dodávkou, že to tak řeknu. Ale nyní, pokud máme u všech zemí eurozóny určité um, krizové požadavky, jak z toho vybřednout. Zdá se, že se to nedaří v horizontu pár měsíců nebo půl roku. Musí se obnovit celá mm, struktura vnitřního trhu, celá atmosféra bude vše méně dramatické, méně emocionální a zároveň kvalitnější? To byla tedy první otázka. A druhá krátká otázka. Chci se zeptat na zadluženost členských států, která nebyla vyřešena. Ono se to netýká jenom Řecka. Totiž s tím, jak se krize prohlubuje, tak vlastně ta zadluženost neklesá, naopak stoupá. Co s tím chcete dělat? Máte na to nějaký návod na řešení? A Uvědomujete si, že to působí velkou nespokojenost v některých zemích a budete tedy schopen dostat nějakým očekáváním a mm, něco občanům nabídnout? Děkuji. Děkuji, paní Ferrera, za vaši otázku. První otázka se týká kvality těch doporučení, se kterými přicházíme. Vše bylo probráno na fóru Euroskupiny ještě před letní přestávkou. A já si nemyslím, že lze říci, že ta předchozí doporučení neměla tu správnou kvalitu. A že je to jasné z toho, že jsme z krize nevybředli zatím. My se snažíme z krize vycházet, ale musíme být samozřejmě upřímní v tom, jak hodnotíme hospodářskou krizi v EU a musíme si říct otevřeně, že bohužel je hlubší a obtížnější, než jsme si původně uvědomili. Ale v mnoha zemích už se daří eh, z krize vycházet, takže Nelze to takto spravedlivě říci. Každá země se snaží určitým způsobem své hospodářství reformovat. Je to jiné, země od země, ale každopádně se snaží zlepšovat konkurenceschopnost a tak dále. Vše to musíme důsledně eh, ve všem tomto pokračovat. Ono někdy, když kritizujeme kvalitu doporučení, tak bychom se spíš měli zamyslet nad tím, zda byla kvalitně uváděna do praxe. Rozpočty. V technickém smyslu tam už bylo hodně vykonáno, například schodky rozhodně v mnoha zemích eh, poklesly, tedy snížily se minimalizovaly se a, jak sama říkáte, je pravdou, že jsme za to často draze platili v sociálním smyslu. Za posledních pár let ale Evropská komise připouští a dovoluje mnoha zemím delší dobu na naplnění určitých požadavků, splnění určitých podmínek a rovněž i ta rozpočtová kritéria byla rozložena na delší období. Takže změna doporučení, změna cílových parametrů, eh, na straně toho rozpočtového deficitu. To určitě nyní máme. Vaše druhá otázka se týká zadluženosti. Dluh je rychlý v tom, jak se zadlužíme, ale samozřejmě odlužování je mnohem pomalejší. To vidíme v mnoha zemích. My jsme i v určitých programových zemích s tím počítali, že se ta zadluženost případně i zvýší. A z recese musíme vycházet postupně, abychom se dostali na tu původní pozici, ale já si nemyslím, že je to kvalitou doporučení, když to není uspokojivé, spíše kvalitou provedení. Jako další za Alde Silvi Gula. Děkuji. Pane ministře, děkuji, že jste přišel na zasedání výboru. Vítejte. Já si velmi vážím to, co jste říkal, tím se vracím k tomu, co také říkala Corin wortmann kohl eh, Není to jenom tak o legislativě, ale spíše o jejím eh, prováděním. Jde to, to provádění bylo v pořádku. Myslím, myslím si, že v eh, minulosti byl problém s prováděním těch pravidel, o kterých jsme společně rozhodli. A já si myslím, že euroskupina má v tomto rozhodující roli. A to proto, že v některých zemích, například také ve Francii, bohužel se říká, že komise něco členským státům diktuje komise má, že komise má přehnané pravomoci, nicméně ty pravomoci komise dostala od parlamentu a od rady. A jak do, velmi dobře víte, my jsme eh, usilovali o to, aby komise byla v těch určitých věcech striktnější a důraznější, než to bylo v minulosti. Je potřeba politicky vysvětlit eh, obyvatelům, že tyto reformy jsou důležité. A dále všechny ty priority, o kterých byste hovořil, jsou velmi užitečné a relevantní, ale mě trochu znepokojuje, že eh, nezaměstnanost mladých je až na konci. Proč? Pokud totiž ztratíme část naší mládeže, tak všechno, co se teď snažíme udělat někde jinde, bude považováno za nelegitimní. A v příštích volbách se to všechno zase e, zruší. A mám teď jednu konkrétní otázku. Co máte v úmyslu udělat, abyste bojoval proti fragmentaci eh, trhu s ohledem na úrokové sazby. Ty rozdíly tady skutečně jsou, ale musíme se také vědomit, že v praxi to znamená, že to vede k, například k podkopání konkurence a hospodářské soutěže. Eh, vy jste hovořil o té skupině odborníků na vysoké úrovni, ale mě by zajímalo, jak konkrétně operativně potom ta skupina bude pracovat a jak se to bude promítat do, do praxe. Quite right that the... Děkuji. Ano, máte pravdu, co se týče úlohy euroskupiny v rámci evropského semestru. Je to důležitý hráč. A je pravda, že musí být jednak naformulováno dobře a pak s celou, ze vší vážnosti i implementováno členskými státy a my takto se chceme o to zasazovat. A pak ještě k tomu, co se ukázalo mezi Evropskou komisí a Francií. Já chci eh, předeslat, že u každé země eh, komise analyzuje překážky, které stojí na cestě k oživení a komise si pak snaží vypořádat například s nedostatkem účinnosti pracovního trhu a tak dále. A pak konkrétně, jak si ta, která země s něčím chce poradit, to už je na té, které zemi. A takto si myslíme, že stojí za to jít i dál. Pokud komise řekne zemi to a to, například tady máte problémy s vaším penzijním systémem, musíte s tím něco udělat, ta země pak musí mít nějaké mechanismy na národní úrovni v rámci demokratické legitimity, projednat si, jak si chce ten penzijní systém případně reformovat a pak se to vyhodnotí znovu na úrovni euroskupiny, zda je to dostačující, aby se tím vyřešily ty strukturální problémy. Tak to by to opravdu probíhat mělo a proto je zcela jasné o Francie a i u kterékoliv jiné země, že něco udělat musí, ale způsob, jakým to či ono vyřeší, to už je na těch zemích a to se opět vyř- vyhodnotí později. Pak eh, politici a zaměstnanost. Já jsem vždy se řídil tím, že pokud chcete, aby vám posluchači naslouchali, aby si něco zapamatovali, tak to výjmenujete na posledním místě. Tedy pokud chci, aby si všichni tu zaměstnanost mládeže zapamatovali, aby jim to odkvělo v paměti, tak to právě mám na konci, když hovoříme o malých středních podnicích, bankovní unii a tak dále. Ono to vše i tak vede ke stejnému cíli, k hospodářskému oživení a k tomu, aby právě mladí lidé měli lepší možnost přijít k práci. Ono se to dá řešit i přímo a proto dáváme finanční prostředky na různé programy, které se zaměřují například na ty záruky eh, pro mládež, takže je, jsou tam i přímé programy, které se zaměřují na tuto problematiku a pak je i makrostrategie, kde se nejdříve musíme poradit se strukturálními problémy v našem hospodářství, aby se nám oživil znovu i ten zaměstnanostní trh a pak ještě trhy a mechanismy. To je dlouhodobá záležitost. Uh, Středně až dlouhodobý přístup eh, spočívá v té bankovní unii. Ne, jsme svědky zatím řádného fungování například eh, bankovního obchodování, takže to se pojí i s tím strukturálním problémem. Banky si musí začít nejdříve důvěřovat. Důvěřovat své věrohodnosti navzájem i eh, tomu, že se s nimi obsadovat dá. Proto se snažíme urychlit tu bankovní unii nějakou zkratkou by se to dalo vyřešit tak, že se může zavést evropské a státní programy zpřístupňování peněz mladým středním podnikům a vím, že už v některých zemích se to opravdu dělá. Evropská investiční banka v tom sehrává svou úlohu a doufejme, že krátkodobě to přinese k nějakým výsledkům a EIB, Evropská komise a Evropská centrální banka něco spozorujou. Zatím se nám bohužel u těch pětiminutových slotů moc nedaří si s tím poradit. Je to ale kolektivní odpovědnost. Za EKR Peter Van Dalen jako další, prosím. Děkujeme, pane Blume, že jste mezi námi dnes dopoledne. Přeji vám mnoho úspěchu ve vaší eh, obtížné práci. Já bych se rád eh, zaměřil na určité, eh, do, určitá doporučení zemím. U Řecka tam už jste se zmínil, že Řecku bude poskytnuta nová půjčka v budoucnu, ale o jakou půjčku se bude jednat? Bude se jednat o něco, kde se díky této půjčce obslouží ty jiné, anebo to už bude přímé služování zadlu, snižování zadluženosti u Řecka? A má druhá otázka. To jsou takové ty staré nové zprávy. Něco se nám pořád eh, šíří, předkládá a je to stará známá věc a u jiných věcí jsou to opravdové novinky. Takže s čím můžeme opravdu do budoucna počítat? Pak nám zmiňujete, že máme tady zprávu ekonoma Hravelanda a ten hovoří o stabilizaci v rámci Německa a doporučuje, že by bylo lepší e, velkou část řeckého dluhu prostě odepsat. A pokud bychom devaluovali měnu, tak, bychom, tak by se nám otevřely nové možnosti. Měli bychom naději, že se s tím něco uřeš, vyřeší. E, co si o tom myslíte? A pak další věc, dnes dopoledne čtu tady zajímavou analýzu Ruglova institutu, kde se hovoří o té meseře eh, těch výstupů, eh, té výroby u mnohých zemí, mezi jinými i Nizozemská. Co to pro Nizozemsko znamená, když máme ten tu negativní mezeru, jak se zvětšuje, co to v praxi znamená? Bude to mít dopad například na strukturální záležitosti, odrazí se to na nezaměstnanosti. Vy jako hlava euroskupiny. Určitě si na to musíme vytvořit názor, možná i Nizozemské ministerstvo financí to bude vnímat jako nepříznivé podmínky eh, k práci, ale možná bychom měli něco udělat eh, s investicemi a s eh, bojem s, s úsporami. Hlavní otázka se týkala Řecka a o té nové půjčce. Já jsem ale novou půjčku výslovně nezmínil, spíš něco, co nastane po dokončení tohoto programu, že jsou důvody se domnívat, že Řecko ještě plně nevybředne ze své situace, že bude možná muset spoléhat na další pomoc, že to možná bude nutné. My jsme vždy jasně prohlašovali, při nejmenším od doby, co už jsem já šéfem euroskupiny, že dokonce po poté, co tento program doběhne na konci roku 2014, je možné, že bude třeba Řecku opět pomoci a že my mu stojíme po boku a tak dále. Tak jsem to naformuloval já. Takže zatím tam žádné nové zprávy nemáme. Druhá otázka se právě týkala toho, jak dlouho ještě budeme neustále slýchat staré nové zprávy. No je to pravda, že my pořád eh, to opakujeme vlastně. Dáváme Řecku určité podmínky, říkáme, že dokud nebudou schopni fungovat normálně, na finančním trhu si půjčovat, tak my jim budeme stát po boku, pokud budou plnit eh, to, co jsme jim v tom programu uložili. Pak máme zprávu o budoucnosti Řecka v eurozóně. Tam musím říct zcela jasně. Euroskupina si je zajedno v tom, že eurozóna a její integrita zůstanou zachovány. Jsme všichni plně angažováni v tom, že budeme pomáhat všem členům a tam vůbec to téma nebudeme otevírat týkající se integrity eurozóny. Devaluace? To není způsob. Ať už má určité výhody či nevýhody, nejedná se o způsob, jak řešit strukturální problémy týkající konkurenceschopnosti a tak podobně v rámci hospodářství. Ono sice je to způsob, jak to obejít, ale poradit si s tím neporadíme. A poslední otázka se týkala spíše nizozemské politické situace. Zda by tedy v Nizozemsku mělo docházet k rozpočtovému krácení a jako nizozemský minister, aniž bych se tomu chtěl vyhnout, tak odpovím pouze ano, budou rozpočtové škrty a budou i reformy, na to se to bude soustředovat, ale i jednoduše v tom smyslu, že jsme si uložili určitá pravidla, ta se týkají sice všech zemí, ale právě i nás a na to to bude navazovat. Děkuji a nyní za zelené Sven Gigold, prosím. Děkuji, pane ministře, že jste přišel k nám na výbor. Doufám, že jste se také odpočinul během dovolených. Budeme určitě potřebovat hodně energie. Když se podíváme na bankovní unii, tak je to evidentně jeden z největších kroků, který teď provádíme. Přestože určité problémy v jednáních s ECB přetrvávají, tak si myslím, že se dostáváme k finální, do finální fáze projednávání této legislativy. Co je teď nejdůležitější, je implementace. A některé z těch věcí, které slyším z různých míst, mě trochu znepokojují. V tom nařízení se jasně říká, že musí dojít k oddělení monitorovacích a fiskálních politik. A Rada parlament se postarali o to, aby tam byl eh, silná předsednická funkce na tom eh, supervisory board, na dozorčí radě. Otázka ale je, kdo to bude kontrolovat do té doby a jak dojde k oddělení nebo k zajištění toho oddělení mezi eh, dohledem a monitorováním. Co můžete udělat vy pro to, abyste zajistil, že dozorčí rada začne pracovat co nejdříve? aby demokratická práva v přijímání rozpočtu nebudou zlikvidována a aby eh, začala co nejdříve fungovat ECB, eh, e eh, předtím, než bude zvolen předseda toho příslušného gremia. To je jedna otázka. Za druhé, při zavádění bankovní unie je potřeba mít nějaký důvěryhodný proces hodnocení toho procesu eh, monitorování rozpočtu. Mně úplně není jasné, jak to bude fungovat. Klíčovou otázkou je, jestli ti nezávislí experti budou prověřovat banky společně s eh, národními orgány a tam společně eh, připravovat ten přehled jak zajistíte, aby ti nezávislí experti byli skutečně nezávislí a aby se jejich eh, příspěvek promítl do toho dokumentu, který bude hodnotit banky? Děkuji, pane Kigolde, za vaše otázky. Implementace je zásadní, to je pravda. A to jak u bankovní unie, tak u těch doporučení pro jednotlivé země. Co se týká vašeho znepokojení, týká o dozorčí radě. která by měla být nezávislá od té měnové části. U těch návrhů SSM jsme explicitně stanovili, že ta dohledová práce, ta práce toho dozorčí, té dozorčí rady nezačne dříve než rok po zveřejnění eh, toho návrhu. To teprve eh, přijde, doufejme, že brzy. Takže bude to trvat eh, plný rok předtím, než proběhnou všechny ty přípravy. Ale ještě před tím oficiálním zahájením SSM bude muset ECB podat zprávu ECOFINu, to je také v těch návrzích OSSM, tedy bude předložena zpráva od ECB, tak aby ECOFIN věděl, jaká je situace celé na ty přípravy. A jednou z klíčových eh, otázek tam bude právě to, jestli dozorčí rada eh, je připravena zhostit se svých úkolů a samozřejmě bude muset být připravena. Eh, převzít tu nezávislou odpovědnost od začátku SSM, což by mělo být na příští podzim, tedy 2014. A teď k roli těch vnějších expertů ze soukromého sektoru v tom eh, eh, hodnocení aktiv bank. Na to vám nemůžu odpovědět úplně podrobně. Důležité je, aby to prověřování bylo nezávislé a důkladné. Určitě v tom svou roli musí se hrát i soukromé subjekty, to je asi nevyhnutelné, ale detaily teprve zveřejní ECB a jak už jsem říkal, my jako ECOFIN požádáme ECB, aby nám ten postup eh, vyhodnotila a souhlasím s vámi v tom, že to musí uplatňovat nejvyšší standardy. A teď za GUE Nikolas Šuntis. Děkuji, já jsem eh, poslouchal velmi eh, pozorně, co jste říkal na úvod a také, co jste říkal o tom řeckém programu. A také jsem velmi pečlivě poslouchal odpovědi, které jste dal kolegům, kteří se vás eh, ptali na různé otázky. Chtěl bych vám říci, že co se týče toho vašeho odhadu o řeckém programu, tak eh, s vámi nesouhlasím. Myslím, že ty údaje o vývoji v Řecku a o zadlužení a ani o vývoji ekonomiky nejsou důvodem k optimismu. Vy jste říkal, ten plán není špatný, že to provádění toho plánu bylo špatné. Já bych vám jenom chtěl e, něco říct stručně o tom provádění a potom chci e, ještě položit jednu otázku. Již několikrát dnes, ale také v jednom dopisu jste říkal, že je velmi pravděpodobné, že Řecko se nebude moci vrátit v roce 2014 na finanční trhy a že bude potřebovat nový záchranný balíček eh, s dodatečnými podmínkami. A vzhledem k tomu, že existuje určité, určitá meze eh, té podpory nebo těch reform, eh, které se mohou v Řecku provádět, tak vám chci říct následující věc. Dnes se hovořilo o tom, že reformy nejsou dostatečně rychle prováděny, zejména ve veřejné správě. Takže jste sám říkal, že ten program neprobíhá dostatečně rychle. A mám tedy následující otázku. V rámci monitoringu reform, o kterém jste hovořil, zejména u Řecka, se ptám, jestli na euroskupině se přemýšlí, nebo v rámci SSM, o přísnější kontrole reform zejména například privatizace v Řecku. Můžeme o tom slyšet různé věci. A potom mám ještě jednu doplňující otázku. Ty dodatečné podmínky, o kterých eh, jste hovořil, a které by provázely ten nový záchranný balíček pro Řecko, obsahují také tento aspekt, tedy že budete úzce sledovat reformy a zejména privatizaci, která v Řecku má proběhnout. Uh, thank you very much. Děkuji vám, pane Šuntisi, za vaše otázky. Moje poznámky týkající se implementace v Řecku se týkaly strukturálních reform. Co se týče rozpočtu a deficitu, a to platí pro mnoho z našich zemích, tak ty cíle byly dosaženy, nebo ty cíle musely být přizpůsobeny, a to správně, aby zohlednili hospodářskou recesi a sociální dopady některých rozpočtových cílů. Takže na rozpočtové straně bych nekritizoval implementaci, ale u těch strukturálních reform musím konstatovat, a znám to také z jiných zemí, že se některé reformy těžko prosazují protože je obtížné získat nezbytnou politickou podporu pro ně. Takže ano, dělám si starosti s rychlostí provádění strukturálních reform. Ale to je spíše obecná poznámka, která se rozhodně netýká pouze Řecka. Potom jste se ptal na ty dotečné podmínky pro Řecko. Já myslím, že je příliš brzy hovořit o tom, jaký by měl být ten nový program, jak bude veliký, anebo jaké budou podmínky. Takže teď o tom nemůžu mluvit. Jedna věc, kterou eh, už jsem jasně několikrát říkal, je to, že je pravděpodobné, že na konci tohoto programu bude potřebovat Řecko další pomoc protože se nepodaří, že by se mohlo Řecko na konci roku 2014 asi plně vrátit na finanční trhy. A euroskupina je připravena Řecku další pomoc poskytnout, pokud to bude nezbytné a tak dále. To je můj postoj, to je náš přístup, na kterém jsme se shodli na euroskupině. To jsme říkali už v prosinci ale jaká ta podpora nebo ta pomoc bude eh, po roce 2014, vám teď opravdu nemůžu říct, protože na to je příliš brzo, abychom o tom mohli spekulovat. A k, k reformám a jestli by měly být eh, ještě více předmětem dohledu, tak já si myslím, že ty reformy, které byly popsány v souvislosti s Řeckem, jsou jasné. Je to například daňová reforma, Musí v každé zemi fungovat efektivní eh, daňový eh, systém, to je důležité nejenom pro Řecko, ale je to také důležité pro sociální eh, systém. Takže tady si myslím, že <clears throat> je potřeba udělat ještě hodně a určitě hodně zemí Řecku pomůže s prováděním těchto reform. Musíme to trošku zrychlit, protože už <clears throat> mám málo času a teď zápe Bastian Belder. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo Euroskupiny, pane Dijsselblume. Eurozóna se potýká s obrovskou výzvou. Je to proto, že je tady velké zadlužení, snižuje se konkurenceschopnost, všechny ty věci se musí vyřešit. V stejné době jsme svědky toho, že podpora pro EU klesá. Neměli bychom ji dále podkopávat. A proto bychom měli eh, občanům nabídnout eh, nějaký pozitivní výhled na hospodářské oživení. Takže vzhledem k inflaci bychom měli vědět, co nás v budoucnosti čeká, jestli bude fungovat eh, nějaká záchranná síť, například pro slabší banky. Jde mi tedy spíše o dlouhodobé Eh, finanční operace. A co se týče bankovní unie, slabší banky by dostaly po- pomoc na posílení kapitálu. Čím se dostám ke své první otázce. Myslím si, že všechny členské státy mají adekvátní manevrancí prostor, aby byly schopny rekapitalizovat banky, banky které jsou na jejich území. Pokud ne, tak ty země, které již zahájily restrukturalizaci bank, například Nizozemsko, Dánsko, Spojené království, tam už to probíhá, země začít zabývat i dalšími bankami, to ostatně platí i ostrostní země a my vlastně nevíme, neznáme moc informací o kvalitě aktiv v těchto eh, bilancích bank. A za třetí, Hovoří se o Bianco, šeku eh, v rámci bankovní unie. Pokud tam bude příliš mnoho ztrát, tak eh, budeme potřebovat, abychom dostali přesnější informace o bilancích bank. Děkuji vám. To není určitě jednoduché pro někoho Bankovní unie je systém, který by nám měl umožnit eh, vyřešit fragmentaci trh, nastolit důvěru v banky a, a i důvěru mezi bankami. Nic není zadarmo, žádné bianko šeky rozhodně vypisovat nebudeme, jak se říkal, ale systematicky se budeme snažit eh, vybudovat eh, také prostřednictvím jednotných pravidel. Také máme eh, směrnici pro kapitálovou přiměřenost bank. Všechny banky budou muset prezentovat stejné informace o kvalitě Eh, své bilance, svých aktiv, eh, nebude to přes noc, mají na to několik let, ale trhy určitě budou tlačit na to, a regulátoři také, aby ty banky vyhověly požadavkům, které v této směrnici jsou. Dále eh, tady je SSM u ECB. ECB bude spolupracovat s národními dohledovými orgány na tom, aby banky byly zdravější, a aby se obnovily operace mezi bankami. Takže tato část je určitě klíčová. Vaše otázka byla, co se stane, když vystanou nové eh, problémy v bankách. V, tom, eh, v té vaší otázce byla celá řada předpokladů, se kterými já nesouhlasím. Co se stane s určitými bankami, v určitých zemích, my o tom teď nic nevíme, musíme rozhodně mít ten přehled o kvalitě aktiv a zátěžové testy, abychom identifikovali problém tam, kde, problémy tam, kde jsou, v těch zbývajících bankách, protože již všechny naše banky v posledních několika letech provedly obrovské reformy, posílily své bilance a tak dále. Takže tady hovoříme o těch zbývajících. Ty problémy, které by mohly nastat potom, budou eh, vyřešeny v tom pořadí, eh, které jsem již popisoval. Žádné bianko, šeky vystavovány nebudou. Vaše další otázka se týkala těch zemí, které již e, jsou ve finančních problémech, protože restrukturalizovaly banky. Asi budou muset banky pomocí finančních trhů řešit své vlastní problémy, budou aplikována pravidla státní pomoci, včetně toho minimálního příspěvku na záchranu banky a budou eh, muset splnit určité podmínky dříve, než eh, se přistoupí k pomoci ze strany státu. Pokud eh, ten stát po všech těch krocích nebude moci zachránit své vlastní banky a ty banky budou relevantně, nebo systémově relevantní a budou životaschopné, tak potom je na řadě ESM. To je jeden z programů, ten už se uplatňuje ve Španělsku. A také je tady možnost přímé kapitalizace, což také sebou nese celou řadu dalších podmínek. A v tomto pořadí to bude probíhat. A já rozhodně nechci spekulovat o velikosti eh, problému, ale ty problémy budeme řešit, eh, až nastanou. Děkujeme a nyní za EPP Pablo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne přeji všem. Pokud jde o eurozónu, myslím si, že pomalu se dostáváme z období recese. V některých zemích to ovšem znamenalo nárůst veřejného dluhu. A země, které se potýkají s největšími problémy. Samozřejmě, <clears throat> že tam byla ta situace komplikovanější, ovšem poprvé Eh, došlo v tomto semestru k přebytku v Evropě a ty země, které se potýkaly s největším problémem v této oblasti veřejného dluhu, ovšem bohužel tam to není úplně optimistická, situa- optimistická situace. Úvěry, úvěry pro malé a středně velké podniky, víme, že tam nedošlo k nějakému velikému posunu fragmentace finančních trhů, vy jste se již o tom zmínil. A já souhlasím s tím, že bankovní unie by mohla být řešením, ovšem ne z dlouhodobého hlediska. Bylo zde mnoho plánů, které již byly oznámeny, které se měli implementovat, vše málo z nich přineslo kýžené ovoce. Prostě podle mého názoru, jak zde již zaznělo, měla by to být priorita. Bez ehm, úvěru, bez toho, že budou klesat sazby a tak dále, prostě nebude možné konsolidovat finanční oživení. Právě proto se chci zeptat následující věc. Nemáte obavy ohledně těchto plánů pro malé a středně velké podniky a co bychom mohli udělat ještě navíc pro tento typ podniku. No, my jsme zapomněli spustit časomíru, takže dobře, výborně. Výborně to znamená, bez omezení mohu odpovídat. Děkuji. Děkuji, vážený pane místo předsedo, za tento dotaz. Čili je zde důvod k optimismu či ne? Já bych rád řekl ano, hmm, je zde taková nová situace, která by mohla k tomu vést v mnoha zemích, eurozóna jako celek. Ano, dostali jsme se z období recese v mnoha zemích, vidíme optimistické signály, začíná dokonce růst i v oblasti pracovních míst, ekonomika ehm, se oživuje a tak dále. Je to zatím velice křehké, ovšem určitý důvod k optimismu zde je. Problém v oblasti ehm, malých a středně velkých podniků, ano, to sdílím tyto obavy. Samozřejmě, že jakmile dojde k oživě, oživení ekonomiky budeme potřebovat nové úvěry a pokud náš systém poskytování úvěru, náš bankovní systém není dostatečně zdravý, aby mohl tyto úvěry poskytovat, tak nás to bude stát růst a bude nás to stát další pracovní místa. Čili strukturální způsob řešení bankovní unie. Já jsem o tom přesvědčen, tlačím na všech frontách, tak aby to opravdu, aby jsme to prosadili, dosáhli jsme již velikého pokroku. Krátkodobě ano, to jsou ty různé programy, ovšem vy se trošku obáváte na té straně plnění, zda to vede ke konkrétním krokům, výsledkům. Já to chápu, chápu tento dotaz. Situace stávající situace. Máme zde několik iniciativ na evropské úrovni, především na straně Evropské investiční banky. Tam již došlo k implementaci těchto iniciativ. EIB má kapacitu která byla navýšena v této oblasti na začátku letošního roku v již na, na, na, na, na jaře a mm, potřebujeme nové iniciativy v tomto ohledu. Bude to na našem programu ECOFINu i Euroskupiny v září. Budeme na toto téma hovořit s Evropskou investiční bankou, komisí, ECB o pokroku v těchto iniciativách. Máte stoprocentní pravdu, je zásadní, aby začaly opět proudit k malým a středně velkým podnikům půjčky. Děkujeme. A nyní za EPP pan Werner Lange. Děkuji. Pane ministře, děkuji rovněž za veškeré odpovědi kolegovi Pilerovi. Ano, eh, jedná se o to správné pořadí, jak si radíme s problémy bank. Ale tady si myslím, že mezi kolegy, co mě schází, nalít si čistého vína. V některých zemích je bezesporu nutnost reformovat. Musíme si ale jasně říci, jakým způsobem chceme vykonávat dozor nad bankami a řešit jejich problémy, případně je úplně likvidovat. Máme problémy s návrhem, protože komise má zatím problém s vlastními úředníky. Tady si musíme jasně říci, že systém stínových bank, o kterém hovořil včera Barnier, jak chceme vykonávat dozor nad polovinou bank, kterými jsou ty stínové banky. Jak si chceme s tímto poradit v rámci eurozóny? A tam ještě jedna věc, která si zaslouží upřímnost, totiž daňové oázy. E, nyní se znovu hovoří o tom o G20. Pět evropských zemí e, to tolerují, to jsou ty největší účastníci v eurozóně. Já jsem nedávno se dočetl, jak e, to vše nefunguje. Právě vaše rodná země je eh, daňovým rájem číslo jedna, nikoli Berbudy, ale tím, jak si reformovali licence, tak si z jiných zemí řeší lidé daňovou situaci tím, že si to přesouvají, do to přece na dlouho takhle dlouhodobě nejde. Lucembursko, to je nový model. Tam mají e, v internetu způsob reklamy, jak si můžete například e, prostřednictvím internetového obchodu vyhnout zdaňování a tak dále. Pokud si to ale upřímně mezi sebou neřeši, nevyřešíme, tak to nepůjde. Pan Belder rovněž říká, že platíme vlastně za ty banky na podruhé v tom druhém kole. Dexia například, to je nizozemsko-francouzsko-lucemburský podnik, má tu špatnou banku eh, v rozsahu jedné miliardy 100 miliard eur. Ano, samozřejmě, že se paní Wortmann Kohl ptá správně, když říká, to jsou vše špatné půjčky, to už je nyní ve státních rukou, jak z toho vybředneme. A mně připadá, že bohužel někdy ta upřímnost je taková zastíraná. E, určité věci sice se pak e, u toho kritizují, že to bolí, ale právě díky tomu, že si to nejdříve jasně řekneme, tak se to dá řešit, co s tím chcete dít. Mohu si dovolit něco říci o Nizozemsku jako daňové oáze? Um, herzlichen Dank für Ihren uh, Frage, Herr Lange. Děkuji, pane Lange, za vaši otázku. V otázce upřímnosti. No, prostě upřímnost. U nás se hovoří v, v Nizozemí možná i v jiných zemích o, o tom, že upřímnost prostě netrvá moc dlouho. Občas se na to, co říkají politici, dívají trošku skepticky lidé. Ano, čili, čili eh, jak se říká, lež má krátké nohy a já prostě budu hovořit upřímně k těm dotazům, které zde zazněly a i eh, pan Lambert k tomu, co řekl před chviličkou. Já jsem um, nizozemský ministr financí a já se domnívám, že je v zájmu nás všech, abychom měli spravedlivý, účinný daňový systém a že musíme spolupracovat, že v této oblasti daňových politik musíme udělat ještě více. Uh, Rozdíl v těchto daňových politikách v různých zemích samozřejmě umožňuje podnikům snažit se vyhledávat zajímavější místa hmm, pro různé aktivity ve své obchodní činnosti. Samozřejmě my u nás v zemi, my jsme například připravili takový před pár dny dopis parlamentu, možná by vás to zajímalo. My jsme tam hovořili právě o těch mnoha problematických bodech, za které nás kritizovali takovým ofenzivním způsobem to znamená, že i u nás změníme některé eh, podmínky, podobně jako v jiných eh, zemích ohledně těch smluv. Proč k nám přichází po um, podniky, protože právě máme takové daňové smlouvy um, po celém světě a my na to budeme reagovat, budeme to řešit, tak abychom tam měli uh, klauzuly proti podvodům, aby nedocházelo k vyhýbání se daním, aby teda země, řekněme, aby teda některý podnik například nemohl, se nemohl vyhnout úplně placení daní v konkrétní zemi a tak dále. Já jsem nyní hovořím jako holandský ministr. My se nevýbáme této debatě, je to důležitá rozpráva a já si myslím, že v Evropě by se nám povedlo dosáhnout hodně pokroku, pokud bychom to řešili. Máme zde mnoho iniciativ, G20 například, ale premiér Cameron, pan prezident Holland přišli s různými iniciativami, snaží se o začlenění této věci na pořad jednání, jakožto prioritu a konkrétní kroky již byly udělány. Bojování proti daňovým únikům, toto bude na našem programu 14. září na Ekofinu. Děkujeme, říká paní předsedkyně a nyní za SND pan Liem. Pan Kok. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo, v prosinci 2012 pan předseda Van Rompuy měl připravit takový program, plán práce, tak aby ta stávající hospodářská měnová unie a jejich nedostatky byly vyřešeny, aby to byl skutečný ekonomický nástroj. Evropský parlament připravil zprávu Tysein v tomto ohledu, která se věnovala této problematice snažíme se vytvořit takový ten sociální pilíř pro konsolidaci Evropského sociálního dodal. Je to bankovní unie, která by měla garantovat vklady a řešit problematické banky a krizi. Pokud jde o rozpočtový pilíř, tam jsme chtěli posílit ekonomiku právě rozpočtem eurozóny a zároveň demokratický pilíř pro posílení legitimnosti hospodářského rozhodování v EU prostřednictvím komunitární metody. Čili hodně se zde hovoří, hovořilo o mm, bankovní unii, když zatím ještě nebyla dokončena. Ovšem ty ostatní pilíře, o kterých se zmínil v současné době, jak se nejsou na pořadu jednání našich rozpráv na evropské úrovni. Jediná věc, kterou jsme viděli v těch posledních měsících je následující věc. Komise přišla s takovou kontraktualizací, pokud jde o hospodářskou politiku s jednotlivými státy. Jak víte, pane předsedo, kontraktualizace této problematiky, to podle mě není tak stoprocentně komunitární metoda. Můj dotaz je následující. Já jsem už si vyslechl takové různé obavy ohledně plánu pana Van Rompoje, jsou tam různé dohady a tak dále, určité napětí. Proto se chci zeptat, zda na Evropské radě počítáte s tím, že se bude hovořit o této cestovní mapě, o tomto plánu a jak to vidíte v brzké budoucnosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji za tento dotaz, pane Fankoku. Pokud je o ten cestovní plán, tu cestovní mapu, euroskupina, se snaží vždycky připravovat eh, Evropskou radu a tento plán byl na programu jednání Evropské rady již dlouho, je to na jejich programu. Pokud jde o tu kontraktualizaci, to ještě nebylo finalizováno ani u nás na půdě euroskupiny, čili tam ještě vám nemohu poskytnout konkrétní odpověď u těch u té kontraktualizace a zároveň a ani za Evropskou radu bohužel ještě nemohou reagovat. Je to koncept, kde nás čeká ještě hodně práce, je tam hodně takových nápadů, myšlenek i na straně parlamentu. Zatím má bohužel k tomu nemohu poskytnout nějaké konkrétnější informace. Ovšem máte pravdu, pokud je o tu cestovní mapu, jsou tam určité pilíře, mechanismy, které se pohybují rychleji, protože je to naléhavé, bankovní unie například, to bych považovala za takovou nejnaléhavější, nejpalčivější záležitost, čili tam se to pohybuje rychleji. Pokud je o nedostatek v těch ekonomických nástrojích, vyplnění těch mezer. O tom se ještě neustále hovoří. Diskutujeme o tom ovšem v rámci šesti balíčku i dvou balíčků. Máme mnoho nových nástrojů, nových procedur, které Ehm, samozřejmě, že je zásadní u té rozpravy o nových nástrojích zajistit, abychom ty nástroje, které jsme si stanovili a ty instrumenty, které již máme k dispozici, které jsme si odsouhlasili, abychom je realizovali. Čili moje priorita by byla implementace a využívání nástrojů, na kterých již jsme se dohodli a zároveň dále pracovat na možných nových nástrojích. Děkujeme, říká paní předsedkyně, a nyní ještě Astrid Luling za EPP. Euh, Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo. Pokud jde o evropský semestr, vy jste se zmínila pokud jsem to pochopila, tak jsem opravdu velice spokojena s tím. Ty, ta doporučení Evropské komise, které byly údajně radou jednomyslně schválena, trošku mě to překvapuje, protože Okamžitě po zveřejnění těchto doporučení Evropskou komisí, dokonce hned následující den, došlo k velice negativním reakcím mnoha národních politiků na nejvyšší úrovni, dokonce pan prezident Holland dokonce hovořil o tom, že není možné, aby Brusel diktoval členským státům, co mají dělat a tak dále. Řekl to velice otevřeně v Lucemburku. Ministr to rovněž hovořil o bruselském diktátu, dokonce i ministr pro sociální záležitosti hovořil o tom, že doporučení komise prostě, jak si se minuli eh, tím, co, čeho mělo být dosa, dosaženo. Čili Ano, čili pokud je tato doporučení, ovšem najednou začíná, oni to tam teda přijali na radě, ovšem doma hovoří jinak, hovoří takovým prostě, je zde taková, podle mě takové pokrytectví, trošku to spochybňuje legitimnost evropského projektu. A proto se ptám, zda na euroskupině bychom neměli trošku na to poukázat, na toto pokrytectví a možné následky. V posledních několika měsících, pane předsedo, vy jste byl takový, řekněme, velice diskrétní, pokud jde o média, to hovořím opravdu objektivně, nehodnotím to, zda je to dobré nebo špatné. Ovšem ráda bych se ptala, jaké jsou důvody tohoto vašeho postoje. Poučil jste se tím, jak u té kyperské krize jste prošel ohněm, Mm, ano, samozřejmě, že to mělo dopad na politiku euroskupiny, obvinovali je z toho, obvinovali z toho, že byla taková trošku neopatrná, nebo je to spíše politická volba. Myslíte si, že předseda euroskupiny by měl být takovým diskrétnějším prvkem, aby mohl mít spíše větší váhu v těch interních rozhodnutích, nebo řekněme, že je to spíše vaše osobní volba, vyhýbat se médiím, proto bych velice ráda požádala o to, abyste nám to vysvětlil. Děkuji za tento dotaz. Paní kolegyně, děkuji za vaši podporu mého mediálního vystupování, mého postoje vůči médiím. Dobře, já se pokusím opravdu být co možná nejotevřenější, pokud jde o evropské politiky, o to, co děláme v Bruselu, protože osobně si myslím, že v průběhu krize jsme nedostatečně informovali o tom, co děláme a proč to děláme. Myslím si, že je zásadní, abychom my politici na vysoké úrovni hovořili o povaze krize, hovořili o tom, jak jsme daleko, co děláme, jak obtížné to je, co nás ještě čeká, kolik práce a tak dále. A nyní rozprava o těch konkrétních doporučeních pro jednotlivé země. Ano, ta doporučení proběhla a byla přijata po rozpravě Euros, eh, na půdě Euroskupiny jednomyslně byla přijatá, v ECOFINu rovněž. A přesto jsem si vyslechl rovněž ty poznámky ze strany národních politiků. Ovšem, když jsem to vysvětloval, je na komisi a poté na radě samozřejmě a tak dále, aby předložili tato doporučení pro jednotlivé země, řekli těmto zemím, co potřebují dosáhnout v oblasti rozpočtových eh, cílů, def, mm, cílů v oblasti schodku makroekonomických eh, podmínek, reform a tak dále. To mm, je nepochybně úkolem komise a poté je na jednotlivých zemích, aby k tomu přistupovali seriózně a účinně. Například penzijní systém. Pokud eh, tento systém nebude bude modernizován, pokud nebude aktualizován, pokud nebude reagovat na problémy a výzvy budoucnosti, prostě budeme potřebovat reformy. A to, jakým způsobem se to provede, to je na národních politicích, to je na národní úrovni, to je správné, tam prostě není žádný diktát. Ovšem musíme se vzájemně brát vážně veškeré tyto postupy, role komise, to bylo dohodnuto na, na úrovni jednotlivých um, hlav vlád, čili dohodli se na tom, že to bude tento postup, dohodli se na tom, že komise předloží tato doporučení, musí to brát vážně. A to, jak to provedou, ty strukturální reformy, to již je samozřejmě na, na, v národní kompetenci. Jakmile se na tom dohodnou, komise to zhodnotí a řekne, ano, toto je správný způsob, nebo naopak neudělali se ještě dost a tak dále. Čili jsou zde různé kompetence, různá úroveň odpovědnosti, ovšem zároveň musíme jasně uznat pozici, stanovisko, postoj komise a roli, kterou dělá při přípravě těchto doporučení. To je bez debaty. Výborně. Už nám trochu začíná scházet čas. Mám tedy následující návrh. Další dvě otázky pojednáme společně, Emily a pak Andreas, jeden po druhém. A poslední tři, Roberto Rody a Wolf Klinc. To už zase budete všichni tři společně po tomto kole. Pokuste se prosím všichni o stručnost, jinak zabředeme do problému. Ano, určitě, říká Emily. Já vlastně navážu na témata, která už zde zazněla. První, to jsou eh, ta nová čísla ohledně HDP, eh, zda tedy opravdu už jsme z recese téměř ven. Máte něco, jak eh, se propočítá sice růst, ale bez růstu pracovních míst. Ono možná to tak je, že číselně už jsme z toho ven, ale já, mě trápí to, že často mladí lidé stále ještě nemají práci. Pak kvalita eh, toho přeskumu. Eh, ten byl opravdu skritizován. Zátěžové zkoušky i to monitorování v rámci Bazila je 3, jak metodicky, tak poměřování, tak jak se s tím posléze zachází Moje otázka tedy zní, vy říkáte, že o kvalitě eh, aktiv a jejich poměřování nesmí být pochyb a budou to nezávislí odborníci, kteří to zhodnotí. Ale ve světle této kritiky, jak chcete tuto kvalitu zajistit? Děkuji, Andreasi. Děkuji. Já bohužel musím hovořit mnohem kráceji. Vy jste hovořil uh, už o daňových podvodech, únicích, ale myslím, že na to jdeme z nesprávného konce. Musíme uh, uvažovat o společné daňové pozici, protože pokud eh, se firmy snaží uh, být zdaňovány co nejméně, tak to není jejich vina, je to vina těch nesrovnaností. Druhá věc, uh, Řecko. Uh, hlavní rozpočtový přebytek je jednou ze základních podmínek a vy jste sám řekl, že to bude rozhodující faktor, že se bude rozhodovat další ponomci. Já se ptám, co znamená ten takzvaný primární rozpočtový přebytek z pohledu nových programů záchranných, případně program pro Řecko a další otázka poté, co jsem byl s výborem pro vnitřní trh v Řecku na krátké návštěvě, nedávalo by smysl nabídnout Řecku takovou tax, task force, takovou údernou podpůrnou skupinu i jiným zemím. Právě jako řekla Elisa, někdy je to zavádějící, jak se reaguje na ta doporučení, ale pokud by tam někdo mohl být, kdo by to usměrnil, tak by to bylo jednak transparentnější a jednak účinnější. Děkuji za vaše otázky. První otázka se týkala, zda tedy pomalinku vycházíme z recese a růst bez pracovních míst. V některých zemích opravdu jsme svědky toho, že se nám vrací růst, hospodářství se trochu oživuje už pomalinku, ale ono to trochu potrvá, než začnou přibývat pracovní místa. Ono je to poměrně obvyklé. Někdy opravdu stále ještě i roste nezaměstnanost i po té, co už začínají být čísla, číselné údaje lepší. Stejně tak, jako když země do krize upadne, tak nejdříve se zhorší hospodářské výsledky, ale zaměstnanost ještě neklesá. Takže tam je vždy určité spoždění. Mě to zatím netrápí, že že opravdu zatím máme pouze pozitivní hospodářský růst bez eh, pracovních míst, ono tam to spoždění je automatické, takže počkejme zátěžové zkoušky a kvalita. Eh, to vlastně podtrhuje, co jste řekla, že musíme zajistit, že tentokrát už na tom budeme lépe. Ptáte se, jak to chci zajistit. Ono to hlavně je na ECB a my jsme je požádali o informace, jak celý proces zorganizují a my potrhneme, stejně jako to potrhávám vám, zdůrazníme, že se musí být hloubkový proces, nezávislý a musí se zdařit a to v určitém časovém rámci, ale tam budou určitě externí odborníci ze soukromých firm účastní. Otázka pana Švába. Nejdříve společná daňová politika. Někdo může říci, že opravdu je to nejlepší způsob, jak na to. Přejdeme okamžitě na společnou politiku zdaňování těchto firm. Ale když se podíváme na to, jak to vypadá v politické praxi, tak si myslím, že nejdříve musíme hovořit o sdílení informací, koordinaci, harmonizaci tam, kde je to možné. Možná postupně dlouhodobě jít dál, ale okamžitě přejít k tomu závěru žádanému, to nám nepomůže mnoho zisků či mnoho bodů eh, těch eh, kladných prvků dosáhneme i pomocí koordinace, sdílení informací a harmonizace. OECD se tam taky činí. Poslední otázka. Ta task force, ta úderná skupina, pracovní skupina, ano, máte pravdu, my můžeme poskytovat pomoc i těm zemím, které nejsou součástí programu. Ano, jsou země, které se snaží provádět reformy a odborníci z ECB, z Evropské komise, už tam jsou. Působí tam, je tam ta možnost a už v některých zemích opravdu to takto běží, máte pravdu. Ano, dobrá, děkuji. A nyní Roberto, Rody a ještě Klinc. Roberto, děkuji paní předsedkyně. Já mám otázku týkající se dalších podrobností eh, této velice křehké, toho křehkého oživení. Jak to vypadá? Jak bychom to mohli pomoci a jak to nezadusit? A odkud to vlastně pochází? díky čemu jsme k tomu dospěli, protože konzolidace působí, anebo vlastně je to nezávislé na konsolidaci a přesto protože se všichni snaží, anebo je to právě proto, že jsme zpomalili tu konsolidaci v posledních měsících, tak to zemím pomohlo například eh, u Francie, eh, dva roky jsme jim přidali, v Itálii jsme jim prodloužili lhuty a tak dále. Pak správně říkáte, máme nový nástroj, ten dvojbalíček, ten tupak. A obecně se ví, že musíme velice zodpovědně a opatrně využívat tohoto mechanismu, abychom tu fiskální konsolidaci neohrozily a strukturální reformy, aby mohly běžet a tak dále. To je další otázka. A pak ještě Irsko a určitá záchranná síť po té, co vychází z programu. Jak to vidíte? Je to možnost i pro jiné země použít tuto metodu? Mohlo by se to stát eh, charakteristikou OMT? Jak na to nahlížíte? Děkuji, Rody. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, ráda navázala na otázku pana Švába na kterou zatím odpověď nezazněla, totiž ten primární rozpočtový přebytek, kterého má Řecko dosáhnout. Ono to dopadlo výrazněji, než se s tím počítalo a já se ptám, zda u takového předpokladu je i možnost ulehčit v té daňové zátěži, abychom dali této zemi trochu výhledu na růst, reálného hospodářství, protože vlastně jenom podpora reálné ekonomiky může naplnit očekávání občanů. A pak se zabýváme otázkou privatizace v rámci euroskupiny. Nedávno uslyšela naše země od trojky, že musí být zprivatizovány tři velké státní podniky a řecký minister financí prohlásil, že by ale bylo lepší, kdybyste vy kdyby tyto podniky spíše byly restrukturizovány. My se tím tedy velice intenzivně zabýváme. Stojíme před vlnou privatizace a já bych od vás ráda slyšela, zda by nebylo lepší nejdříve moudře rozhodnout, tak, aby vše naplnilo eh, ten cíl to hospodářství opravdu oživit. Děkuji, Wolfe. Otázka? Děkuji. Pane předsedo, já vítám jasná slova, že eurozóna um, udělá všechno, aby zůstala pohromadě. Ale zdá se mi, že v praxi to bude trvale fungovat pouze tehdy, pokud budou členské státy ehm, spíše se řídit společnými cíly než svými partikulárními cíly, ale bohužel Němci, Francouzi se tím neřídí. Um, Italové eh, právě si zavedli určité daně a pak je zase stáhli a tak dále poté, co komise něco doporučila, tak pak to i tak nefunguje. Takže když si myslíte, že si může být jisti, na čem jsme? Eh, podle mě opravdový pokrok eh, spíše eh, byl navozen tím, co navrhl Mario Draghi, tím opatřením, než tím, s čím přichází komise. Pak ten přeskum by měl probíhat toho srovnávání těch bank i s bankami, nikoli pouze v rámci eurozóny, ale i eurovými a bankami mimo eurozóny. A pak ta rekapitalizace e, budeme mít dostatečné prostředky. Mně připadá, že ty prostředky toho ESM budou brzy vyčerpány, když budeme opravdu už přistupovat k té rekapitalizaci tak, jak si to přejeme. Děkuji za všechny otázky. Snažila jsem se si zapsat všechny, ale pokusím se na všechny odpovědět. První se týkala současného oživení, odkud se vzala a jak mu můžeme dále napomáhat. Odkud tedy přichází to oživení, jaké jsou, e, díky čemu se objevuje? Díky celé škále různých opatření, rozpočtová konsolidace, reformy, rovněž v rámci finančního odvětví a samozřejmě i to, k čemu se odhodlává ECB tak, aby se v rámci eurozóny navodila znovu vzájemná důvěra. Co dál? Musíme se ujistit, že se nezastavíme na tom, čeho jsme dosáhli. Ještě um, realizace reform musí dále pokračovat. Důležité rovněž je postupně a rozumným způsobem zacházet ze schodky a snižovat je a Urgentní rovněž je dále pracovat na vytvoření té bankovní unie, tak jak už jsem to zde nastínil. Je to tedy otázka důvěry, rovněž eh, zkvalitnění finančního sektoru a politicky plnit sliby, což rovněž navodí lepší důvěru jak u občanů, tak u firm, tak u zbytku světa. Jak Irsko opustilo program? ten způsob? To byla další otázka. Ano, e, s tím, jak bude postupně odcházet a znovu se bude muset spoléhat na finanční trhy, tak jim budeme stále ještě pomáhat v té přechodné fázi. E, v té výchozí, v té fázi opouštění toho programu zatím nemohu uvést podrobnosti, jak to bude probíhat. Ano, vy jste se ptal na podrobnosti, jak bude tato podpora Irska vypadat, ale já vás mohu pouze ujistit, že ona bude pro Irsko, aby e, ten přechod pro Irsko byl měkký, aby to nebyl pouze dočasný e, dočasné opuštění programu. E, paní Kraca, ta se ptala, na situaci v Řecku. Ano. Řecko v obtížných dobách si vedlo velice dobře, aby dosáhlo toho primárního uh, přebytku rozpočtového, což byla jedna z klíčových podmínek, abychom se mohli pak podívat na ta další opatření. A vy se ptáte, další opatření, mohla by to být i úleva v zadluženosti. Další opatření, na kterých jsme se zhodli, bylo nejdříve přeskoumat, kde v tom programu jsme, na kterém stádiu, například udržitelnost zadluženosti a to bude v dubnu příštího roku. My jsme připraveni pro Řecko udělat víc za podmínky, že Řecko bude plnit vše, co mu bylo v rámci programu uloženo. Pár podmínek bylo zmíněno, které mohou v případě nutnosti být použity. Další snižování eh, úroků těch bilaterálních podmínek, eh, půjček a eh, snižování toho eh, spolufinancování ze strany Řecka, tak aby mělo Řecko lepší přístup k eh, strukturálním fondům například. Takže zatím spekulovat nemohu, protože nejdříve musíme v Dubnu zjistit, jak na tom jsme, jak si Řecko vede, jak vše plní a pak budeme moci vyhodnotit, co ještě dále Řecko potřebuje pak privatizace. Ano, to je jeden z procesů, který zatím nevede k tomu, Eh, co jsme doufali a ani dostatečně rychle. A vy se ptáte, zda by se nemělo spíš jednat o restrukturalizaci než privatizaci. Já si myslím, že nakonec to bude určitá spojení obou, ale privatizace je rovněž nutná právě pro finanční udržitelnost toho programu. To je jeden z prvků, který přispěje k udržitelnosti toho zadlužení. Takže restrukturalizaci sice možná bude rovněž z hospodářského pohledu potřeba, ale součástí programu není, nestačí a my musíme se držet těch cílů v rámci toho programu, jak je máme nastíněny. Pan Wolf Klins hovořil o tom, že eurozóna, pokud zůstane v celku, tak to by eh, mělo znamenat, že všichni eh, dávají přednost společnému před eh, tím, co zajímá tu konkrétní zemi. Já jsem si to sám zapsal, mě se to velice líbí kdy budeme opravdu už v bezpečí? Já samozřejmě konkrétně odpovědět nemohu, ale snažíme se, budeme spolupracovat a opravdu to společné dobro budeme stavět na prvním místě a budeme se snažit, aby strukturální reformy rozpočty bankovní unie, aby vše ruku v ruce přispívalo k tomu, čeho chceme dosáhnout. Vykonat to, co jsme si uložili, je klíčové k tomu, aby byla důvěra. Eh, hovoříte i porovnávání s bankami mimo eurozónu, ale bankovní unie se týká hlavně Ekofino. Proč? Protože z toho, jak jsme si to nadefinovali, to pro země eurozóny pouze z principu a já stále doufám, že i jiné země, které zatím v rámci eurozóny nejsou, se připojí um, k tomu mechanismu i k té bankovní unii nakonec. Ať už to bude, jak to bude, i bankovní unie přispěje k další vzájemné důvěře a zlepšení spolupráce bank jak v rámci eurozóny, tak i mimo ní. Děkuji. Děkuji, že jste zůstal trochu déle. Um, uh, My ještě eh, budeme probírat eh, Eh, data na rok 2014, kdy bychom se měli setkat. A určitě samozřejmě se na vás obrátíme, když vznikne nějaká naléhavá situace a budeme doufat, že k tomu nedojde. A já vím, že určitě za námi přijdete a pokud to bude nutné, Okay, colleagues, if you could take your seats um, and... Uh... Prosím, zase se posaďte. Místo předseda to teď převezme, protože já musím řešit něco jinde a vrátím se na hlasování. Good morning everyone, so we move to the point four of the... Teď tedy přejdeme k bodu číslo čtyři našeho programu. Vážení pozměňovacích návrhů jde o programu na podporu zvláštní činnosti v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014 2020. Pravodajem je místo předseda pan Stolojan a já mu tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedající. Dnes bychom měli probrat eh, pozměňovací návrhy k této zprávě. Já bych vám chtěl připomenout, že tato zpráva se týká programu Unie ve výše 58 milionů eur na roky 2014 až 2020. Na spolufinancování nadace pro mezinárodní účetní standardy. Včetně vypracování eh, společných účetních standardů. Dále poradní skupiny, která by měla ke, vést ke schválení eh, společných účetních standardů v Evropské unii. Během práce na této zprávě jsme se setkali s akademiky, s odborníky z, z těchto odvětví, také s poradní organizacemi. A také s těmi, kteří tyto standardy používají ve své práci. což ale neznamená, že se podařilo všechno objasnit. To také proto, že pořád existují rozpory mezi odborníky v této oblasti. My žádáme Ekon, aby se odložilo hlasování o této zprávě, které mělo proběhnout dnes, a to ze dvou důvodů. Potřebujeme mít eh, více času k eh, dohodě o kompromisních pozměňovacích návrzích. Chceme vybudovat eh, většinu pro jejich přijetí. V této zprávě bylo přiloženo 78 pozdějacích návrhů, nicméně ty věci, které jsou tam obsaženy, jsou důležité pro budoucnost auditu a výkaznictví v EU a v mezinárodním kontextu. Tento týden také, a to je druhý důvod, čekáme na předložení doporučení od pana Majstada, eh, komisaře pro vnitřní trh. A tato doporučení by se měla týkat efektivnosti auditovacích procesů v Evropské unii, což znamená doporučení, která by měla tento proces zlepšit. A já žádám komisi, aby předložila této předběžné hodnocení. Ta debata o těchto otázkách je pouze začátkem. je potřeba si vyžádat stanoviska nezávislých expertů, ta by měla zohlednit Evropská komise, zohlednit to v hodnocení dopadu různých standardů eh, v minulosti. A toto hodnocení by mělo být použito pro eh, revizi stávajícího nařízení. Takže se určitě k této debatě v parlamentu ještě vrátíme. Abychom mohli dospět k dobrým kompromisům, musíme posoudit pozměňovací návrhy na základě několika základních faktorů. Vysoce kvalitní finanční informace jsou veřejným statkem v tržních ekonomikách. Finanční výkaznictví je důležitým, důležitou součástí ekonomického řízení globálním světě potřebujeme mít jednotný soubor eh, standardů pro eh, účetnictví a audity. Existence různých standardů na světě je mm, výzvou a to se snažíme řešit. Dokonce k tomu vyzvala G20. Bude to zahrnovat více než 100 různých států. Zatím nemáme žádný široce akceptovaný globální systém. Myslíme si, že eh, nejlépe se zbližování těch standardů provede prostřednictvím nezávislých odborníků, kteří budou postupovat transparentně, s jasně vymezenými kompetencemi. Tito Odborníci musí eh, pracovat ve veřejném zájmu. Mezinárodní proces musí být eh, inkluzivní, musí zahrnovat také národní orgány. Evropská unie má schválací mechanismus, který by měl vést k tomu, aby eh, Evropské unii byl orgán, který bude mít na starosti dohled nad těmito standardy. Aplikace standardů je potom záležitostí regulátorů a auditorů. A ještě k pozměňovacím návrhům. Nejdůležitější jsou následující. V evropském právu musí obsaženy zásady, kterým budou tyto standardy podléhat. Ty musí odpovídat konceptuálnímu rámci ACB. Je tady mnoho pozměňovacích návrhů, které navrhují zavedení nových termínů do konceptuálního rámce a s modernizaci vytváření standardů. Navrhuje se také propojení této organizace do nových návrhů. E, pozměňující návrhy ale nejsou v souladu se zásadami nezávislosti těch, kteří stanovují tyto standardy. Jak už jsem říkal, o těchto otázkách se živě diskutuje. A proto musíme mít nějaké nezávislé posouzení návrhu komise. A měli bychom se zaměřit na eh, dopad eh, standardů, které IFSR, který tady fungoval v minulosti. To by mělo, udělat do, mělo být učiněno do října 2014. Dále do efektivno schvalovacího procesu. A také jde o novou proaktivní roli, kterou by měl provádět EFRAG a promítat je do stanovování standardů. To by mělo probíhat v souladu s doporučeními finančního programu na roky 2010 až 2013, tak jak je schválila Rada a parlament. Potom jsou tady pozměňovací návrhy, které mají za cíl si eh, zlepšit eh, vymezení kompetencí a řízení a na pomoci eh, implementace těchto návrhů. Navržené kompromisy se zaměřují na zachování nezávislosti technické skupiny EFRAG, která má za úkol posuzovat eh, konsistentnost IFSR s evropským právem A to vždycky na základě návrhu komise. Tohoto procesu se účastní také poradci, komisaře a celé toto hodnocení by mělo proběhnout do března roku 2014. Pokud EFRAG a nadace pro ISFR ne uskuteční tato doporučení vycházející z tohoto hodnocení, tak bychom se měli zamyslet nad tím, že bychom snížili financování. Třetí návrh spočívá v tom, že by financování těchto organizací podléhalo souhlasu Rady a parlamentu abychom nedávali biankošek této organizaci na sedm dalších let. Komise by nadále měla povinnost kontrolovat každoroční pracovní eh, plány a zavést také každoroční hodnocení bez ohledu na plnění cílu tohoto programu a opatření, která vyplynuly z analýzy zvláštního poradce. V podstatě ta hodnocení budou na konci října 2014 u IFSR. Tam půjde o řízení, o eh, koncepce výkaznictví a další hodnocení se bude týkat otázek spojených s EFRAG. Příští týden ve Štrasburku. Se stínové zpravodaje chceme setkat a finalizovat kompromisní pozměňovací návrhy tak, aby se na ekonom mohlo hlasovat 23. září. Theodor, on behalf of the socialists. Děkujeme, Teodore. A nyní za socialisty pan Alka Draví je stínovým zpravodajem. Děkuji za slovo, pane předsedo. A rovněž bych velice rád poděkoval zpravodaji, budu se snažit o stručnost. Rád bych zdůraznil následující věc. Myslím si, že je opravdu úžasné, že pan zpravodaj vzal v potaz i možnost odložení hlasování, tak abychom připravili lepší kompromisy, podobně jak jste se o tom zmínil rovněž proto, aby jsme vzali v potaz eh, zprávu Mindstime, která se zabývá touto problematikou a mohla by obsahovat mnoho důležitých návrhů. Příští týden v rámci naší diskuze to poté můžeme vzít v potaz, pokud jde o podstatu rozpráva ohledně těchto organizací, kofinancování a tak dále. Vidíme, že potřebujeme opravdu jasný, transparentní systém finančního vykazování a ty standardy, které jsou zde k dispozici, které již existují, musí být konformní, musí být v souladu s evropskými pravidly a nařízeními. Když se podíváme na tyto principy účetního výkaznictví, musíme je vzít v potaz v naší práci. Pokud tomu tak nebude, tak by bylo obtížné pokračovat ve financování na té úrovni, která byla poskytnuta až do stávajícího v tomto období. Jedna věc. Hodně z této práce se financuje ze strany EU. 43 financování právě u přípravy těch účetních standardů přichází z EU. Musíme vzít potaz vždycky obecné zájmy, to znamená maximální transparentnost a zajištění našich vyjasnění našich obav, řešení našich obav v této oblasti. Myslím si, že bychom měli provádět opravdu důsledný monitoring této situace, jak se o tom zmínil pan zpravodaj, prostě celé to šestileté období nemůžeme tam vystavit nějaký biankošek, musíme sledovat tu situaci každoročně, podívat se na to, jak to vypadá. To znamená tak, aby jsme měli jasnější představu na tom ročním základě jistě příští týden se tomu můžeme věnovat ještě podrobně a já se těším na tuto rozpravu. Děkujeme, pane al katraui A nyní za ALDE pan Klinc, který je zpravodajem. Ano, děkuji, pane předsedo. My už jsme včera hovořili se zpravodajem i se stínovým zpravodajem, takže pouze krátká konstatování. My jsme už přece vlastně se shodli i přes politické eh, hranice, že se to různě pojímá i um, ještě je jasné, že nejsme schopni mít konečné číselné údaje týkající se finančního rámce, eh, který eh, tuto aktivitu podpoří. To, že ji podpořit musíme, je samozřejmost, kterou eh, zpravodaj podtrhuje. Máme zájem, aby se i FRS dále i Eh, prohluboval, ale i eh, londýnská zpráva nebo výbor musí podpořit evropské zájmy. To je v zájmu jak členů toho výboru, tak i těch standardů, kvality těch standardů. My chceme se eh, ujistit o tom, že evropská specifika, například pojednávání určitých měn, převádění, tam máme i e, pozměňovací návrhy, to je 38 a 42 konkrétně. Já bych e, nechtěl e, nějakým způsobem okamžitě zamítat návrhy liberálů. Samozřejmě, že je musíme proskoumat, ale od samého začátku musí být jasné, že parlament a e, i rada e, budou vše e, kočírovat a nikoli pan Majštat. Já mám rozdílný názor od zpravodaje, co se týče časového průběhu těch jednotlivých o opatření. Mně připadá to, s čím přišel EFRAK a a OC, to už můžeme dostat na stůl i před jarem příštího roku. Můžeme se o to zasazovat, abychom je dostali dřív rovněž řízení 1606 eh, roku 2002. Už před více než rokem pan komisař Barnier nám slíbil, že se těmto požadavkům přizpůsobí a nyní říkat, že vyčkáme do konce října příštího roku, to mně nepřipadá přiměřené. Co je jasné, a to už řekli předřečník a většina kolegů zřejmě sdílí to přesvědčení, že totiž máme zde možnost mít vliv na práci toho orgánu tak dlouho, jak to budeme spolufinancovat. Tedy eh, to neznamená, že bychom okamžitě mohli vystavit šek na uh, celé období až do roku 2020. Ale pokud si to zaplatíme například na příští rok, tak se tím budeme mít možnost dozvědět, kdo ještě platí a kolik. E, máme ty čtyři hlavní auditní organizace, kolik tedy ty přispívají, kolik my a kolik jiné organizace. A to nám zatím schází ty informace. Děkuji, děkuji, říká předseda. On behalf of the Greens. Děkujeme za zelené. Nyní stínový zpravodaj, pan Gíkl. Jelikož nemáme moc času, nebudu opakovat všechny argumenty, které již zazněly. Myslím si, že se zpravodajem i stěnovými zpravodaji spolupracujeme a rovněž si myslím, vzhledem k seznamu důležitých otázek, které zazněly v našem výboru i ze strany odborníků, bychom neměli potvrd, pouze potvrdit stávající strukturu. Jedna klíčová věc, o které bych se rád zmínil, nejde pouze o nezávislost těch, kteří stanovují tyto standardy. I pokud tam bude nezávislý orgán, otázka zní, je tamto zastoupení vyrovnané a zde nastupuje problém spojený se stávající strukturou. Je to, pr- eh, je to pravda pro EFRAG, je to pravda pro IASB standardy a právě proto máme dobrý důvod pro hlubší analýzu a ne pouze říci, pokračujeme status quo, je to prostě nezávislé a hotovo. Především, když vidíme, že ty výsledky vyplývající z tohoto procesu neodpovídají potřebám v oblasti účetnictví a výsledků účetnictví pro malé a středně velké podniky ani pro tra- dostatečnou transparentnost, kterou požaduje veřejnost a investoři. Děkuji. Děkujeme, pane Gigole. Děkuji, že jste dodržel čas. A poslední, pan Kamal za EKR. Děkuji za slovo rovněž se budu snažit respektovat čas, ovšem nemohu to zaručit. Rád bych poděkoval panu Stolianovi, ostatním zpravodajům. Je důležité, abychom spolupracovali, protože to není politická záležitost. Chceme, aby tato obtížná otázka fungovala správně, pokud jde o standardy výčet, účetnictví. Ano, několik záležitostí o financování, nebudu hovořit o všech podrobnostech. Máme zde obavy. Obavy ohledně nekompatibility v rámci Eh, evropského práva a těchto standardů, pokud by zde tato obava přetrvávala, tak bychom mohli tu nezávislost podkopat tímto způsobem. To znamená, že nezávislost prostě eh, nemůže být tím hlavním prvkem a právě proto bychom měli trvat právě na kompatibilitě těchto pravidel a standardů. Dále další záležitost víme, že tam probíhá Eh, lobbying v této oblasti. Všichni jsme dostali včera dopis od jednoho orgánu. Ovšem nesmíme zapomenout na to, že FRS e a účetní standardy prostě nemáme důkaz že o tom, že eh, přispěli ke krizi Bank of England, finanční eh, orgány do, dohledu a tak dále, tvrdí, že tyto standardy k tomu přispěly Právě proto bychom se měli věnovat analýze této problematiky, především s ohledem i na na šetření pana Mainstata tím než dospějeme k nějakým výsledkům. Co musíme zajistit? Musíme zajistit, že to, že tyto záležitosti, například právě to řízení, obezřetnost, férovost, že to prostě nesmíme úplně vyškrtnout právě jenom proto, že se snažíme o společné standardy Viděli jsme, jak špatné finanční nástroje mohly přispět k této krizi a proto se musíme poučit celé situace. Než budeme přesvědčeni o tom, že tomu skutečně tak, no tak prostě nemůžeme mm, zamezit to financování, ovšem musíme se domluvit na těchto kompromisech, musíme zde mít dočasné financování až do okamžiku, než budeme mít opravdu jasno v této otázce. Děkujeme, pane Kamale, omlouvám se, nedal jsem slovo ještě Gue, pan Klute má slovo. Ano, když se dívám na hodinky, tak už vlastně už nebudu nic komentovat. Ono vlastně už tady zaznělo mnohé. Mr. Klute, Děkuji, pane Klute, máte pravdu. To si cením a pan Stolojan má slovo na závěr jako zpravodaj. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nemám k tomu co dodat. Možná bych jenom pože- požádal zástupce komise, pokud je to možné, aby nám sdělili, kdy bychom mohli obdržet, řekněme, takové eh, první doporučení ohledně toho poradenství. Děkuji, říká pan předseda, poprosíme komisi a požádáme vás o stručnost. Děkujeme, pane předsedo. No, pan Mejštat připravuje svou zprávu, financujeme to, finalizujeme to, je to ve francouzštině a doufáme, že angličtinskou verzi dostanete opravdu co nejdříve. Není to ovšem ehm, já to nemohu zatím nějak ovlivnit, ovšem doufáme, že bude k dispozici příští týden. Děkujeme. Děkujeme, říká pan zpravodaj. Rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům a zároveň bych rád poděkovala za to, že stínoví zpravodajové se snažili o rozpravu s mnoha zástupci představiteli této oblasti, to znamená standardu mm, pro e, oblast účetnictvího, účetního výkaznictví a auditu. Děkujeme, pane zpravodaji. Hlasovat budeme 21. září u nás ve výboru a na plenárce zatím hlasování nebylo potvrzeno. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu, to je bod číslo 5 a jsou, je to souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014 všechny oddíly. Zpravodajem pro tuto problematiku je Sven Giegold, který nám zmizel. A už se vrací. Rovnou mu teda dávám slovo jako zpravodaj k této zprávě. Well, suddenly uh, it's all, all quick here. A najednou se nám to všechno tady zrychlilo, nemáme dostatek času, jsem si toho vědom, zaměřím se proto na ty nejdůležitější věci, které jsme zatím neprodiskutovali. Rovněž se zaměřím pouze na čísla, my jsme o tom již hovořili, máme pozměňovací návrhy, které jak si potvrdili ty rozdílné, ta rozdílná stanoviska, zda eurozona potřebuje rozsálejší rozpočet, zda Evropská unie potřebuje větší rozpočet. Druhá otázka s tím spojená. Je-li tomu tak a potřebujeme větší rozpočet, mělo by dojít ke škrtům v těch oblastech, které nepřispívají dostatečně k cílům agendy 2020, nebo naopak budeme potřebovat navýšení v těchto oblastech. Tam se rovněž naše názory různí. Zda potřebujeme anticyklické výdaje, posílit anticyklické výdaje, Myslím si, že u některých z těchto věcí budeme muset hlasovat a poté snad eh, to bude odpovídat většinovému stanovisku parlamentu. Máme zde i stanoviska jednotlivých výborů, hm, jak víme, tak v podstatě na, úpln, na, na výsledku v této oblasti zase až tak nezáleží, ale jde o ta čísla. Já jsem se podívala na ty tři záležitosti, na ty tři agentury, na Eurostat, tak abychom se abychom zjistili stávající situaci. Potvrdilo to takový všeobecně přijímaný názor. Evropská, Evropské agentury pro, do, pro dohled potřebují větší zdroje, pro plnění těch důležitých úkolů, které jsme jim přidělili v rámci eh, legislativy a v rámci aktů v přenesené pravomoci. Jejich eh, návrhy rozpočtu byly seškrtány dramatickým způsobem komisí a tyto škrty půjdou ještě dál po návrhu rady. Stínovi zpravodajové já jsme se snažili o potvrzení čísel potvrzených ESASem. U Eurostatu Evropský statistický program. Tomu jsme se věnovali. Pan Radamacher nám řekl, že nemáme dostatek finančních zdrojů a proto jsou zde obavy ohledně plnění tohoto programu. My jsme vrátili ta čísla, která požadovali, který Eurostat požadoval Ovšem, rád bych jim připomněl to, že pokud ta čísla zůstanou, tak musí plnit daný program a ne z toho pouze vyzobat nějaké třešničky a ostatním věcem se nevěnovat. Poslední věc. Probíhá rozprava i o tom, jak ostatní agentury, jak to tam vypadá finančně. Já jsem se snažil do toho zavést nějakou rovnováhu, nové výdaje, v mé zprávě jsou propojeny se škrty. Po setkání se sínovými zpravodaji tyto škrty, většina z nich eh, skončila v rezervě, ve finanční rezervě. Nyní navrhujeme do rezervy zahrnout i výdaje pro standardy v oblasti finančního výkaznictví a auditu právě s ohledem na rozpravu, které jsme se před chviličkou věnovali u IASB standardu a skupiny EFRAG. Rovněž zde máme eh, eh, hospodářskou a měnovou unii, kde jsme finanční prostředky rovněž zahrnuli do rezervy. Některé z těch materiálů, z těch dokumentů ovšem ale zatím ještě neodpovídají na kritické otázky, které mají naši občané. To znamená, že to není přes- dostatečně přesvědčivé. Poslední věc, navrhuji navýšit trochu finanční zdroje pro finanční pro mezinárodní spolupráci v oblasti zdaňování. Je to důležitá záležitost především s ohledem na dohody z G20. -ky. A ještě jedna věc, navrhuji zahájit nové přípravné aktivity pro navýšení budování kapacit konečných uživatelů a jiných nefinančních subjektů na přípravě evropských politik a finančních služeb. Toto je pokračováním programu, který jsme zahájili úspěšně před dvěma lety a který je takovým drobným příspěvkem především v oblasti boje proti lobbingu, především v oblasti finančních služeb. Děkuji. Děkuji. A nyní jménem EPP pan Swab, pan Schwab, který je zástupcem stínového zpravodaje. Ano, prosím, Wernere. Já jsem se vlastně nechtěl vyjádřit k celému balíčku, pouze k tomu poslednímu, co zmínil pan kolega Gigold, kde jde o to, že když máme rozpočet na sledování financí Finance Watch, bude zvyšovan, tak to přece nejde, že nějaká takzvaná nezávislá instituce přežije pouze proto, že jí ještě eh, přihodíme trochu víc peněz. Už 900 eh, tisíc euro dostala z veřejných prostředků do posud a to přece nemůže být pravda, že naše naše politická práce se tím eh, nezlehčuje, naopak je obtížnější, proto navrhuji hlasovat proti. Dobrá, paní McCarthy žádá o slovo, zřejmě právě k bodu ESE. Já, kolegové, upřímně doufám, že nebudete se řídit doporučením pana Langeho, protože já jsem bývalý člen Finance Watch a chci kolegům připomenout, že to bylo založeno jako organizace, která umožní občanům a spotřebitelům mít přístup k finančním organizacím informacím, lépe je chápat a právě eh, ta částka je zcela nepatrná ve srovnání s tím, kolik eh, utrácí AFNE na lobování v různých odvětvích. Já si myslím, že našou, naší povinností je podpořit občany v tom, jak se snaží získat lepší znalosti a lépe rozumět finančním údajům, takže nepodpořte eh, jej, hlasujte pro. A nyní pan Horňok, stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já prakticky se vším eh, souhlasím eh, z toho, co říkal pan Giegold. Ty pozněcí návrhy, eh, které jsem navrhoval já, jsou pokryty v kompromisy, takže chci přivítat tu práci, která tam byla provedena a teď a k tomu 67.5. Jak říká paní McFarty, myslím, tady bychom si měli uvědomit, že komise je jediná, která se musí opírat o lobistické organizace. Ta pluralita informací, které se promítají do toho hodnocení, je důležitá a organizace jako Finance Watch by měla mít právo na existenci. Děkuji, pane Horňok. A nyní jménem ALDE za ALDE pan Torvald, prosím. Není zde. Máme tady někoho za Alde, kdo by chtěl promluvit? Nikoliv. Dobrá. Tady za EKR. Pan Kamal, vyjádří se? Ne. Pan Klute za GUE, prosím tedy. Já bych rád si dovolil pár drobných poznámek. V podstatě eh, jsem ochoten podpořit zprávu pana Gigolda, ano, je eh, v podstatě kvalitní, je ale krátká. My jsme se ji snažili vlastně ještě podpořit několika pozměňovacími návrhy, možná i něco vybrousit, ale v podstatě jsme schopni se pod tím podepsat a v zásadě mohu prohlásit, je to velice dobrá zpráva. Dvě záležitosti, které chci zdůraznit výslovně. Za prvé, vybavení eh, těch dozorčích orgánů, tam nám to připadá výslovně, zásadní, že to, na čem se zde shodneme ohledně e, sledování a regulace, toho nedosáhneme, pokud nebudou ty orgány mít finanční prostředky, takže musíme příslušným způsobem finančně vybavit. A Finance Watch, tam bych rád řekl, že na začátku tohoto legislativního období jsme to jako výbor podporovali vznik této instituce. Šlo nám o to, že AMD tehdy, vám připomenu, tam byli poradci víceméně pouze finančníci. Tam nebyli žádní alternativní eh, hlasy v tom, nikdo neměl jiný zorný úhel, takže bylo tam eh, zapotřebí nějaké společenské eh, aspekty uvést, proto jsme hm, to zavedli. Ano, já souhlasím s Wernerem, že to znamená víc práce a nezne, nezjednotošuje to, nic neusnadňuje, ale to mně připadá vysloveně důležité, aby právě i jiné hlasy, jiné zorné úhly zazněly, eh, tak abychom s nimi mohli rovněž počítat, abychom měli eh, celkovější pohled. Proto navrhuji souhlasit se Svenem Gigo. Scholtem. Děkuji, říká předseda. Ještě pan Smith se hlásí. Schmidt. Ale prosím, hovořte stručně, protože už nám dochází čas a posléze ještě Sven. Děkuji. Já budu velice stručný chci říct si, vyjádřit tady podporu Svena Gigoldovi. To se neděje po každé, ale nyní je to zásadní ho podpořit, protože když jsme měli diskuse o MIFIDu, tak jsme tam měli 200 různých zainteresovaných stran, které ne všechny hovořily totež, ale pokud máme spotřebitele, obecně řečeno, nebylo jich mnoho. I když já někdy nesouhlasím, možná i často s těmito skupinami, tak přesto v rámci demokracie je užitečné je vyslechnout. V naší zemi podporujeme i ty, kteří nás kritizují a tady si myslím, by to takto mělo být rovněž. Ano, děkuji, pane Šmite. A ještě paní Luling. A opravdu prosím stručně. Já pouze bych si dovolila trochu odlišný názor zde. Všichni víte, jak musíme všichni šetřit zavádíme celou řadu opatření, která postihují i nás. Já jako kvestorka eh, to znám lépe než kdokoliv jiný. Musíme ušetřit o 30% například na cestovních výdajích a tak dále. A najednou vyhazujeme peníze z okna těmto lidem, kteří už tak dostávají peníze. Co oni mají co dočinění s občany? Oni se sami jmenovali, oni si něco vybudovali takhle, dobře jim to sejpe, odsejpá a dostávají z toho penízky a ještě si chtějí přidat. To přece vůbec nepřísluší. Když parlament chce eh, se chovat šetrně, tak já rozhodně jsem proti takovému to rozhazovačství. Děkuji, paní Luling. A nakonec ještě zpravodaj pan Gigold. Milí kolegové, Děkuji vám všem za vaše hlasy. E, jsem rád, že obecně má můj návrh podporu, můj dokument a že ty dozorčí orgány i Eurostat, že v něch se shodujeme co se týče jejich existence a podpory. To je třeba, e, protože jinak jako legislatoři nebudeme e, na nic. A nyní debata u jedné rozpočtové položky. Tam chci upozornit na následující věc. Ono se nejedná pouze o konkrétní peníze na Finance Watch. Je to otevřený tender na organizace, které nefinancují samotné um, finanční instituce. Instituce například, kterou financujeme už dva roky, eh, využívá těch prostředků, využívají dvě různé organizace. A jedna z nich reprezentuje uživatele finančních trhů, eh, která rovněž eh, by ma, měla mít místo v rámci finanční legislativy. Pak odhady využití finančních prostředků v Bruselu na e, ty, jež představují představitelé soukromých zájmů. To je 300 milion eur eh, v roce a tam je 700 profesionálních lobbystů, eh, kteří stojí eh, vedle těch, kteří nabízejí finanční služby. U uživatelů je toho málo, protože je mnohem obtížnější, aby někdo měl možnost zhromáždit nějaké prostředky se čtyři, od 400-500 milionů občanů, a pak ještě z toho dokázal eh, koncipovat nějakou podporu eh, toho druhého hlasu vlivu na finanční legislativu. Takže my nastolujeme tu rovnováhu, chráníme spotřebitele, a někdy to máme jenom minimální tu většinu. A je to pouze díky takové eh, nadstranické iniciativě, že se podařilo před dvěmi lety tuto rozpočtovou položku vytvořit. Já doufám, že budeme pokračovat v této iniciativě a chci zdůraznit, že komise právě u této eh, nastranické rozpočtové iniciativy napsala A, což je největší kategorie toho, co může komise u parlamentu eh, poznamenat. Eh, tedy, že se jí to opravdu líbí. Máme komisní Ačko u tohoto návrhu a hezky německy to řeknu, že se něco vyhazuje z okna, jak řekla paní Luling. Takové to německé rčení. Eh, tak to opravdu je trochu zjednodušené velmi zjednodušené pojímání té situace. Já naopak žádám, abyste hlasovali pro rozpočtové položky 6, 7 a 8. Děkuji. Děkuji, pane Gigolte. A přecházíme... Aha. Za chvilku o tom budeme hlasovat. Nejdříve tedy ještě bod číslo 6 eh, pořadu jednání, sdělení eh, týkající se probíhajících trialogů. Tam máme dvě trilogy zač 10. července, kde jde eh, technické vyhodnocení celé řady možností zabývajících se eh, dlouhodobými eh, zárukami. U závěru se obecně mm, považuje eh, dobré základy pro pokračující vyjednávání, ale nebylo dosaženo žádného signifikantního pokroku. Zdá se, že eh, v diskusích zazněla potřeba druhého rychlého vyspravení situaci a to bude příležitost k tomu 1. ledna příštího roku. Parlament přišel s návrhem 1. ledna roku 2016 jako věrohodné datum uvedení eh, a aplikace komise eh, souhlasila, pokud se nedá mezi tím novelizovat eh, směrnice. Eh, Rada ostatním stranám řekla, že pokud opravdu to bude odloženo, tak může takovouto směrnici přijmout. Komise se nyní čeká, že přijme návrh před koncem tohoto měsíce. Další trialog se bude konat 10. září a 10. října. MIFID. Tam Druhý trialog týkající se MIFINu proběhl včera. Tam jde ochrana investorů u komodit a rozsah. Tím jsme se zabývali. Druhý trialog je naplánován na 11. září a trialog o um, nové směrnici řešení problému bank. Tam proběhly dva trialogy 10. července a 4. září. První eh, zasedání se snažilo poměřit rozsah působnosti směrnice a komisní dokumentaci. Druhé eh, se zabývá kompromisem předsednictví eh, ohledně rozsahu působnosti a zvláštnostmi řízení. My jsme se chtěli zaměřit na určité záležitosti nejdříve a po technické stránce budou práce pokračovat. Technické diskuse s radou o směrnici o zárukách eh, vkladů, eh, tam se zdá, že komise řekla, že chce vést diskuse paralelně s vyjednáváním o BERD eh, na základě toho, co bylo dohodnuto v květnu roku 2011 a potvrzeno na plenárním zasedání v únoru roku 2012, máme text a parlament se účastnil dvou zasedání tento týden a poté se řeklo, že určité práce se budou konat po politických diskusí, které se rozběhnou na začátku října. V poslední, v dalším stádiu budeme mít obě složky, komisní i radu, a budeme je porovnávat, abychom viděli rozpory a shody a asi e, bude e, druhé čtení, pokud nedojde k dohodě o první čtení u eh, toho řešení problému. Tam nevím, zda zpravodaj si chce vzít slovo. Nein, eh, nur einen Satz. Ich bin... Jenom jednu větu, já jsem velmi rád, že to takto pozitivně proběhlo s tou restrukturalizací a s tou příslušnými pravidly. Uh, ale že také máme manevrací prostor na radě, to mě vede k naději, že se podaří pojištění vkladů rychle schválit a překonat tu blokádu, která už dva roky trvá na radě a že se to podaří odstranit během litevského předsednictví, tak aby všechno se dostalo na eh, plenární zasedání někdy v únoru, to by mohlo tak to dopadnout. Děkuji. A teď má slovo zase paní předsedkyně, která bude předsedat hlasování. Thank you, Pablo. Um, I actually have one uh, small extra. Uh... Já mám uh, vlastně ještě jedno sdělení předsedajícího. To se týká současného stavu vyjednávání o SSM a jednání z ECB. Ještě pořád máme jednu nedořešenou věc. To se týká úrovně přístupu, kterou, který bude mít. A, e, takže tady ještě pořád čekáme na to ohlášení těch návrhů. A to další jednání o SSM by mělo potom být předmětem <clears throat> jednání ve Štrasburku, ale v tomto okamžiku ještě nebylo nic eh, oficiálně předloženo, tedy ta dokumentace, která by to měla umožnit. A já doufám, že do pěti hodin dnes eh, bude možné to provést. A tolik tedy aktuální informace k této věci. Jsme připraveni na hlasování. Hlasování bodu číslo 7 bylo odloženo. A teď tedy eh, zpráva Sena Gigolda, je to bod číslo 8, jsou všichni eh, připraveni na hlasování? Musí si někdo zaběhnout pro hlasovací eh, kartu, já svou také svoji nemám. Podnací návrh číslo 1, jde pro. Proti. Zdrželi se. Eh, bylo to těsné, takže to ověříme. Looks like I'm voting as well, so I... Vypadá to, že i já budu eh, muset hlasovat. No? No open. not open. You can't phone and be on... Mm, nemáme k dispozici, nebo máme k dispozici elektronické hlasování? No, no, don't. Has everybody voted? Votes closed. And that is rejected. 415 to bylo zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2, kde pro? Proti, drželi se. Přijato. Kompromis A, kde pro? Proti, drželi se. Já to ověřím, ale myslím, že to bylo přijato. Můžete spustit hlasování. Hlasovali všichni. Jeden hlas navíc pro. Prosím. Končíme hlasování. Ano, je to přijato. Číslo 9, je pro. Proti Zdrželi se. Přijato. Ale ověříme. To je neschváleno, protože to je 20 ku 20 s tím jedním hlasem navíc pro. Teď kompromis B, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. Poznávací na číslo 12, kdo je pro, proti, zamítnuto. 13, kdo je pro? Chtěli jste to ověřit, tu 12? Opravdu? Takže ověříme 12. jedno mínus k tomu přečtěte. Hlasovali všichni? Ano, bylo to zamítnuto. Poznávací návrh číslo 13 je pro. Proti. Drželi se. Ověříme to. Předtím to bylo těsné. Ještě jedno mínus tam doplňte. Hlasovali všichni. Zamítnuto. 14, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. Kompromis C, kdo je pro? Proti, drželi se, e, přijato. 18, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 17, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 19, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 20, pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 21, kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme to, ale já myslím, že to bylo zamítnuto. Ještě jedno mínus tam doplňte. Končím hlasování. Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Drželi se se přijat, ale ověříme to, protože moc rukou nahoře nebylo. Ještě jeden hlas pro, doplňte. Přijato. 23 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Bylo to přijato. 24 pro, proti, přijato. Chcete ověřit 24, ověříme. Ještě jeden e, proti, je tam potřeba přečíst, takže zamítnu to. Kompromis D, kde pro? Proti, drželi se přijato teď to závěrečné hlasování rovnou elektronicky. Jeden eh, k hlasům pro, přečtěte prosím. Hlasovali všichni. Dva nehlasovali ještě. Takže zpráva byla přijata 23 pro, 12 proti. 7 se zdrželo na hlasování. A teď ty eh, rozpočtové pozměňovací návrhy. Já budu ohlašovat čísla těch řádek 6700, kde pro, proti, drželi se, přijato, 6701, pro, proti, drželi se, přijato, 6702, kde pro, proti, Drželi se, přijato, 6703, kde pro, proti, drželi se, přijato, 6704, kde pro, proti, drželi se, přijato, 6705, kdo je pro? P- Proti? Zdrželi se? Ověříme 6705. Jedno, jeden hlas přidejte k těm, které jsou pro. Bylo to přijato. 23 k 12. 6706 Ne pro. Proti zdrželi se přijato. 6714 kde pro proti, drželi se. Ověříme to elektronicky. myslím, že to bylo zamítnuto. Jeden hlas proti, tam přečtěte, končím hlasování, zamítnuto. 6709, kde pro? proti, zdrželi se přijato. To byl kompromis 2. 6711, kdo pro? Proti, zdrželi se přijato. 6712, kdo pro? Proti. Přijato 6713, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Takže tím jsme ukončili tento bod. Pablo, zase eh, můžeš předsedat, je to tvoje vlastní zpráva. Sorry. No, this is... Oh, yeah. Yeah, we move on to the next item of... A dostáváme se k dalšímu bodu našeho dnešního programu. A to je rozprava ohledně zprávy dotýkající se ochrany eura a jiných měn proti padělání trestně právním způsobem. Je to stanovisko. Hlavním příslušným výborem je Libe. A nyní budu pokračovat španělsky. Já jsem zpravodajem k tomuto tématu. Čili proč jsme připravili tuto zprávu? Snahou je modernizovat a posílit a zároveň harmonizovat systém trestů v této oblasti pro padělání eurobankovek, ale zároveň i jiných měn v Evropské unii. Nahrazuje to eh, nařízení Rady 1338 z roku 2001. Snažíme se harmonizovat především tresty v této oblasti. Důležité je bojovat samozřejmě a posílit boj proti padělání, proti podvodům a proto musíme jednat společně a odhodlaným způsobem na plnění tohoto cíle. Harmonizace v této oblasti, podle mého názoru, je více na než v minulosti, protože euro nabývá na důležitosti, z politického i finančního hlediska s ohledem na integraci v Evropě. S ohledem na stávající obtížnou situaci naši občané potřebují zvýšit důvěru v naši společnou měnu a právě proto bychom měli zvýšit úsilí v boji proti padělání eurobankovek a mincí. Cílem navrhovaných pozměňovacích návrhů, které jsem předložil, je to, aby členské státy měly stejné možnosti, aby mohly těžit z nástrojů spolupráce v tomto boji. Zároveň jsem zdůraznil to, že chci konzistentní přístup eh, eh, propojení s ostatními zprávami našeho výboru EKON, které se věnují podobné problematice. Zároveň jsem se snažil o zajištění toho, aby všechny členské státy postupovaly společně. Je zde několik hlavních bodů mé zprávy. Jednak je to zveřejnění odsouzení, tak abychom měli účinné a odrazující sankce a tresty. Zároveň jsem se snažil zaměřit na přiměřenost trestu, ta je v souladu s principem proporcionality a subsidiarity. Se zásadami v této oblasti další pozměňovací návrhy mého stanoviska se týkají oblasti působnosti. Mělo by to totiž pokrývat, oblast působnosti by měla pokrývat i nedokončené padělky bankovek a mincí a zajistit to, že se nezaměřujeme pouze na padělání eurobankovek a euromincí, ale i ostatních měn EU. Mám zde další návrhy, které se týkají rovněž toho, jakým způsobem budeme postupovat u nástrojů a surovin pro výrobu bankovek a mincí a zároveň předávání podezřelých bankovek. To je poslední bod, kterému jsem se věnoval. To znamená předávání analytickým střediskům na národní úrovni. A nyní bych požádal stínové zpravodaje o jejich vyjádření paní Ferreira by měla zastupovat socialisty, není zde, poprosíme teda jejího zástupce. Yes. Ano, děkuji a omlouvám paní Elizu Ferreiru, která má jiné povinnosti, není mezi námi, vystoupím tedy v jejím zastoupení. Rád bych poděkoval zpravodaji za návrh tohoto stanoviska. Souhlasím s tímto stanoviskem. Návrh komise vítáme, protože padělání měn, především padělání eura, podkopává důvěru v tuto měnu a sankce tresty, to by mělo být určitou zárukou obnovy důvěry a zároveň je důležitá harmonizace v této oblasti, kterou vítáme. Ve všech 28 zemích bude právě padělání měn trestným činem, který může skončit uvězněním. Myslím si, že návrh stanoviska zlepšuje návrh komise, pokud jde o nástroje, pokud jde o například i možnost zveřejňování odsouzení za tyto trestné činy. To znamená, že opravdu kriminalizuje například i nedodělané um, padělané bankovky a mince a nejenom eura, ale i jiných měn. Souhlasím s návrhy pana zpravodaje a nepočítáme s tím, že bychom předložili nějaké další pozměňovací návrhy k tomu, co předložil pan zpravodaj. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme pane Podo, Pado. A za Libe poprosíme paní Gulár. Děkuji za slovo, pane předsedo to. Já se samozřejmě ještě dívám na všechny ty detaily. Myslím si, že pozměňovací návrhy jdou správným směrem. Navrhla bych jednu věc. Mám takový pocit, že hlavním, hlavní cíl ztrácíme ze zřetele. Tady, Pablo, tady sedím. Mám trošku pocit, že je to dobrý text, ano, trestně právní ochrana eura. Ovšem mám trošku pocit, že pokud opravdu chceme bojovat proti padělání, to, co bychom měli udělat, je, aby 200 eurová bankovka a 500 eurová bankovka prostě neexistovaly, protože vlastně to podporuje ty kriminální eh, skupiny v této oblasti padělání. Viděli jsme například u Benaliho, když jsme eh, otevřeli jeho trezory, tak prostě právě tyto bankovky tam měl. Čili paralelně s tím, tím, nebo v tomto textu, nebo řekněme, pozměňovací návrh možná nebude nejlepším právním nástrojem, já se na to ještě podívám. Ovšem, možná náš parlament by měl udělat alespoň něco pr- pro to, aby teda jsme eh, bojovali právě eh, v, protipadělání těchto větších částek. Děkujeme, paní Gulár, za zelené. Dávám slovo panu Tavarešovi, který je s stínovým zpravodajem, není zde, poprosím pana Lamberta. Nevím, anglické nebo francouzské máte nějaké preference, milí kolegové? Takže dvě věci budu hovořit Francouzské Je pro mě je to trošku obtížný úkol, pane předsedo, protože nahrazuji pana Tavareše. Je to opravdu nesmírně komplikovaná záležitost. Rád bych vám řekl, že my nebudeme předkládat pozměňovací nám, souhlasíme s tím návrhem, tak jak je předložen. A podporuji to, co řekla Silvie, především pokud je o ty mm, mm, velké bankovky, vel, velké nominální hodnoty. Čili kdo je potřebuje? Kdo potřebuje takové bankovky? Já jsem například to v životě neviděl, nejdržel jsem to v ruce nikdy. <laughs> Ovšem jistě jsou zde jiní, kteří potřebují takové bankovky. Doufám, že jsou to teda slušní lidé, tak, <laughs> který teda s tím nemají žádné problémy. Dobře, děkujeme, pane kolego a za EKR stěnovým zpravodajem je pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Harmonizace, tak jak je podporuje komise, navrhuje komise, ano, mělo by to podporovat zájemné uznávání rozsudku a zároveň interpretaci trestních činů mezi členskými státy, které používají společnou měnu nepodporuje všem ty minimální sankce, pokud jde o trestní činy, které definuje článek 5 této směrnice. Myslím si, že to je opravdu intruzivní a je to porušování suverenity. Zároveň mám určité obavy u článku 11. Myslím si, že EU by nemělo nutit členské státy, aby přistoupili k této smlouvě nebo aby, aby zabránili ukončení této smlouvy. Všem samozřejmě, že jsem jinak s výhradou těchto bodů ochoten už se spolupracovat s kolegy na tomto tématu. Děkujeme, pane Foxy. Je zde ještě někdo z kolegů, kdo by chtěl k tomuto tématu vystoupit? Takže nyní jako zpravodaj ještě jednou španělsky. Rád bych poděkoval všem kolegům, kolegyním za příspěvky. Všechno samozřejmě vemu v potaz. Budu se snažit vaše návrhy přetavit do pozměňovacích návrhů. Jestli dovolíte k tomu, co řekla paní Gulár, to znamená eh, eurobankovky v nominální hodnotě 200 a 500 eur. Já si myslím, že tyto obavy jsou legitimní. Ovšem v případě těchto bankovek eh, to není eh, pouze problém v oblasti padělání, to je spíše problém v oblasti praní špinavých peněz. Rozsah mého stanoviska se zabývá paděláním euromincí, eurobankovek a jiných měn Evropské unie. Čili i když obavy, které jste zde zmínila, paní Gulár, jsou legitimní, nedomnívám se, že by bylo vhodné je zahrnout do mého stanoviska, protože toto stanovisko se zabývá paděláním a ne praním špinavých peněz. I přesto jsem připraven prodiskutovat tuto problematiku s panem Lambertem, paní Kulár a odborníky, kterých se to dotýká. Jistě nalezneme vhodný kompromis. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 10. září 24. se na to podíváme a, plá- a hlasování v Ekonu rovněž by mělo proběhnout stejný ve stejný den, to znamená 24. září. Příslušný výbor bude hlasovat 3. října. Hlasování na plenárce se předpokládá. To jsme ještě, tam ještě nevíme, kdy proběhne hlasování na plenárce. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. Ano, Budeme hovořit o zárokách EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii. Spravodajem je Hans-Peter Martin. Já mu přímo předám slovo tedy. E, děkuji. Pane Bowles, zdá se, že tam máte nesprávnou cedunku. Já nevím, jestli si mě opravdu může někdo splést, paní Bowles, ale tu chybu zruším. Dobrá. Děkuji vám nejdříve, že mám možnost vystoupit k tomuto krátkému stanovisku a opravdu srdečné díky směrem k sekretariátu. Zejména Johannes Schraps, můj asistent, který z pohledu toho, jak jsme měli málo času, ještě tu lední přestávku jsme měli, tomu věnoval opravdu maximum času a dobrých snah a všem spolupracovníkům srdečné díky. Pohovořím krátce a německy. Oč zde jde? Jde o případné ztráty EIB, když financuje něco mimo EU. Je na se o e, návaznost na zprávu o zárukách EIB. E co nám připadalo zásadní u tohoto stanoviska? To se hlavně vztahuje za prvé na riziko spekulační. Tam to najdete v pozměňující návrhu číslo 7, který jsem podal. Tam eh, v souladu s komisí by mělo jít o to, aby si eh, na vlastní riziko EIB Eh, podporovat investice a zároveň, aby využívala i nástroj kapitálového trhu. Já tady chci ještě k tomu připsat to, že by ta rizika neměla být nepřiměřená, aby se tam neotevíraly dveře spekulacím a eh, rovněž ta eh, ty normy, jak podávat zprávy, by měly být sjednoceny a pak by ještě měly mít uh, měly být položky o konkrétních krocích, eh, jak předběžné péče tak i e, přísná kritéria a rovněž seznam konečných příjemců. Z nichž bude jasné, kdo vlastně konec konců bude mít prospěch z těch prostředků, které jsou vydávány. Pak pozměnící návrh 8 a 9. E, tam se zabýváme tomu, e, jak kontaktujeme a spolupracujeme s místními finančními instituty. To jsme se nedávno v médiích dočetli, že EIB e, spolupracuje s nějakými institucemi, které si vyžádají od místních e, nějakých orgánů finančních vysoké zprostředkovací e, poplatky. To by se nemělo dít, tam bychom neměli mít prostředníky, kteří se z toho snaží těžit, že budou zprostředkovávat za nějaké nepřiměřené částky tuto spolupráci. Další oblast, to se týká klimatu, kde komise sama přiměřeným způsobem počítá s tím, že při nejmenším 25 rozpočtu bude eh, věnováno přizpůsobování se klimatu, bojem s klimatickými změnami, to mně připadá přiměřené. Podle mého názoru bychom ale zde měli mít konkrétní eh, kritéria toho, co se považuje za eh, iniciativu přátelskou klimatu. Já jako Rakušán, eh, to všichni kolegové mohou potvrdit, jsem pevně přesvědčen, že například by tam nemělo se třeba i oklekou financovat jaderné energii, protože EIB přece nepodporuje ani například na prodloužení životnosti eh, jaderných elektráren žádné prostředky. Další záležitost to je podpora malých středních podniků. Tam bychom měli zajistit podle mě, že se eh, z toho nevyklube přenášení pracovních míst mimo EU z této podpory. To je vše z mé strany. Děkuji za pozornost. Předseda, děkuji, pane Martine. A nyní za EPP stínový zpravodaj pan Stolojan. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji i zpravodaji za veškerou odvedenou práci. Já budu hovořit stručně. Podporujeme tuto zprávu, má velký význam, aby EIB pokračovala v práci i v zemích mimo EU. Je rovněž důležité, aby právě tam Evropská investiční banka stále ještě se těšila tomu hodnocení třech a 3A, aby jakákoliv půjčka třetí země měla um, co nejnižší úrok. A nyní návrh stanoviska jako takového. Podpoříme většinu pozměňujících návrhů, nicméně jsou tady ještě záležitosti, které musíme projednat i v rámci své politické frakce. Například pozměňovací návrh číslo 3. Tam jde o to, že by se nemělo financovat operace v oblasti eh, jaderné energie, a to včetně procesů s ní souvisejících, jakými jsou například těžba uranu či ukládání jaderného odpadu. To si musíme probrat v rámci EPP. Tam se ještě s vámi spojíme v té věci. Pak ještě zde máme pozměcí návrh číslo čtyři kde se hovoří o financování EIB, které by mělo přispívat přenášení, přesouvání pracovních míst z Unie mimo Unii. Samozřejmě, že nechceme, aby nám ubývalo v EU pracovních míst. Na druhé straně ale nevím, jak může Evropská investiční banka posoudit nebo vůbec v rámci své politiky zapracovat takovýto konkrétní požadavek. A pak ještě tam jedna věc, která není v samotném stanovisku, ale v příloze, myslím, že číslo 3, tam je seznam zemí způsobilých pro eh, tyto záruky a finance. Je tam i Arménie. A nyní si vemte v úvahu, co se nedávno stalo. K jakému rozhodnutí došlo v Arménii? Kde se rozhodl premiér eh, uzavřít celní unii s Ruskem, s Kazachstánem, s těmito bývalými státy eh, Sovětského svazu, což vlastně znamená zamítnutí um, dohody, um, asociační dohody uh, s EU. Takže nevím, zda by tam Arménie stále měla ještě zůstávat. Děkuji, pane Stolojané. Nemáme tady nikoho za socialisty, za ALDE, taky ne. Za zelené? Asi pan Lambert, že ano. Jak jste to uhádl, pane předsedo? <laughs> Dobrá. Mám pár připomínek. Děkuji nejdříve Hans Petrovi. My vlastně všechny vaše pozměňující návrhy podpoříme, ale jak asi budete čekat, některé z nich chceme, aby ještě byly posíleny. První argument se kterým chci vystoupit, je typ projektu, které bude spolufinancovat EIB. To je jak interně, tak externě. Řekněme si to jasně, když eh, jde o inovativní energetické projekty. Eh, obvykle banky řeknou, ono je to příliš složité, my nejsme schopni odhadnout riziko, takže takový typický bankéř vám řekne, já vám mohu spolufinancovat pouze něco, v čem se vyznám. Banky bývají konzervativní. Stále ještě slýchám od bank, když například řeknou, um, ty větrné elektrárny, to je pro nás nové, my z toho nemáme zatím žádné statistiky týkající se rizika, my se do toho nebudeme plést. Ale například uhelnou elektrárnu i jadernou elektrárnu budou sfinancovat, i když u jaderných řeknou, my je sfinancovat nebudeme, pokud tam nebude státní eh, spolufinancování, což je zajímavé. Ale o co mě jde? Technologie 19. 20. století, ty by měly všechny financovat obvyklé banky, tradiční banky. Tam nelze sahat k EIB, která je vlastně politickým nástrojem, aby financovala něco, co je taková řádová rutinní věc. Čili nejde pouze o to, že se bude snižovat um, spolufinancování starých tradičních energetických technologií a budeme zvyšovat eh, spolufinancování těch eh, novátorských technologií to nestačí. Neměla by vůbec EIB eh, se vměšovat do toho, co je tradiční, co už je etablované. Ona přece má k dispozici veřejné prostředky a neměla by je využívat k něčemu, co je prokazatelně eh, financovatelné obyčejnými bankami. Takže právě ty netradiční energetické projekty a postupně chceme, aby se zaměřila pouze na ty takzvané přechodné způsoby vytváření energie, na ty nové. To je za prvé. Za druhé, chceme, aby vše bylo konzistentní s článkem 21 smluv, smlouvy, což jde o, kde jde o cíle externích politik. Tam mohu souhlasit s panem Stolojanem. Pokud se některý stát rozhodne, že mu lépe svědčí nemít dobré tahy s EU, tak je to v pořádku. Proč bychom měli financovat projekty právě v takovéto zemi? A nakonec já nebudu hovořit o všem. Takže jenom další věc, to už je taková tradiční zelená záležitost. Totiž jsme přesvědčeni, že EBRD už nemá místo mezi námi, že by už měla zaniknout, už těch finančních institucí je přes příliš a EBRD. E Její mise by měla být rozdělena mezi EIB a Světovou banku. Tím využijeme lépe peněz e, daňových poplatníků a jde o to, že Rada i komise neustále živí, udržují instituce bez přidané hodnoty. Já s vámi souhlasím stoprocentně víte, že my z EKR táhneme za stejný pro vás. Chceme, aby všichni byli věrohodní. Když my utrácíme peníze daňových poplatníků, tak musíme maximálním způsobem přizpůsobovat eh, to, jak se ty peníze utrácejí, ehm, například v rámci ECOFINu, eh, například v tomto parlamentu vy jste mě vlastně k tomu navedl, že to zde mohu znovu prohlásit. Takže, abychom byli věrohodní a můžeme žádat o dodatečné prostředky pouze, eh, bude-li to opravdu stoprocentně prokazatelné, eh, smysluplné, ehm, tady nechceme budovat žádné ehm, impérium. Děkuji, pane Lamberte. A za EKR, pan Fox, prosím. Well, thank you. Děkuji, pane předsedající. Můj kolega Ivo Strejček tady dnes bohužel eh, nemůže být, takže já teď přečtu eh, jeho stanovisko. Děkuje zejména panu Martinovi za jeho úvod, děkuje také za předložení návrhu komisí. Tyto věci jsou potřebné pro financování projektů mimo Evropskou unii, zejména ve státech Jižního a Východního partnerství. Eh, pan Strejček podporuje většinu eh, podňacích návrhů, ale má problém, podobně jako pan Stolojan, s návrhy 3 a 4. K těm předložíme naše vlastní eh, návrhy, které budou podléhat těmto zásadám. My podporujeme finance v a mimo Evropskou unii, ale myslíme si, že tyto prostředky by měly být využívány s na konkrétní cíle. ERB e by pravidelně měla provádět analýzu Eh, nákladů a dopadů, aby se zajistil udržitelný rozvoj. V souladu s eh, předchozími žádostmi ekonuby EAB měla na svých webových stránkách, tam, kde je to vhodné, před schválením projektu relevantní informace o příjemcích dlouhodobých eh, půjček a záruk všech finančních prostředníků, kritérií pro způsobilost a kapitálových požadavkých, zejména s uvedením počtu půjček a také průmyslových sektorů, kterých se to týkalo. V neposlední řadě si myslíme, že financování z RBD by mělo zajistit udržitelný eh, mix energií, který by zajistil přiměřené náklady a těšíme se na spolupráci s panem zpravodajem. Děkuji pane Foxy. Podle mě už eh, dále žádné další eh, žádosti o slovo nemáme, takže eh, předávám slovo ještě jednou panu Martinovi. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zejména panu Lambertovi, který právě odchází, za to, že zvolil takto progresivní přístup a velmi se budu snažit o to, abych sladil vaše stanovisko s dalšími. Budeme s tím možná trochu mít problém u jaderné energie, ale jinak ostatním kolegům chci říci, že by měli eh, opravdu zvážit to, co říkal pan Lambert a měli bychom se strategicky dívat do budoucnosti, Některé technologie by se měly rychleji možná vyřazovat. Z provozu děkuji, to je všechno. Těším se na vaše pozměňovací návrhy. Socialisté ještě své stanovisko nepřednesli, ale já bych potom chtěl svolat zasedání a doufám, že se nám podaří najít co nejvíce kompromisů. Děkuji. Já vám děkuji, pane Martine. Eh, Lhuta pro pozněcí návrhy 19. v poledne. Projednávání pozněcích návrhů potom bude 14. října a ve stejný den bude i hlasování a potom za hlasování na rozpočtovém výboru bude 17. Eh, října. Plenární zasedání ještě nebylo určeno. Další modem programu zase bod různé. Eh, žádné žádosti k tomu nebyly, tím končíme. Eh, příští zasedání našeho výboru bude 16. září od 3 do 6.30 a potom 17. září od 9 do 12.30 a eh, od 3 do 6.30. Eh, do 6 Děkuji vám všem za účast.